Um, Dobré odpoledne Vítejte opět na zasedání výboru pro ochranu spotřebitele a zejména bych chtěla vřele přivítat mezi námi paní komisařku pro vnitřní trh, průmysl, podnikatelství a malé a střední podniky, paní Alžbětu Běnkovsku. Vítejte opět u nás v našem výboru. Jen na úvod vám chci oznámit, že máme nového člena. Je to pan Michal De Cano. Vítám vás v našem výboru, je to člen EPP z rumunské delegace. My v tomto výboru pracujeme velmi tvrdě všichni a muži by měli dodržet krok s ženami, které pracují velice tvrdě. Děkuji vám. Takže záměrem tohoto odpoledního zasedání je projednat pokrok na pracovním programu komise a pohovořit o nadcházejících iniciativách, vyměnit si názory o legislativních tématech, které již byly předloženy, buď stávající nebo předchozí komisi a vyměnit si názory o prioritách na rok 2015. Myslím, že se jedná o čtvrtý to z těch šesti výměn názorů, kterou jsme měli s, komise, eh, s komisí. Děkuji vám tedy a paní komisařko, máte 10 minut, kdy nám paní komisařka poskytne tedy svoji vizi a pak dojde k výměně názoru. Děkuji vám, prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozvánku a za, k tomu našemu strukturovanému dialogu. Když jsem to byla loni a jmenována a tak eh, jsem, jsme věděli, že nás toho čeká hodně. Já bych na úvodu tohoto mého projevu chtěla načrtnout, eh, jaká je situace v té s tou strategii eh, pro jednotný digitální trh. Pak pohovořila o strategii pro interní trh, takže tady bych chtěla načrtnout zase, jak na to nahlížíme a pak eh, něco málo o tom, eh, o té probíhající práci na legislativních textech. Takže digitálně jednotný trh, jak jsem již podotkla dnes ráno, sbor komisařů schválil balíček, je to výsledek velice intenzivní práce kterou vede můj kolega Andrus Ansip a samozřejmě i naše oddělení se plně zapojilo do této práce a velice mne těší výsledek této práce. Bude to právě ta strategie, když následně bude pokračovat ta cestovní mapa, ale je třeba vědět, jak vše bude implementováno v terénu. A tato strategie u té doufám, bude dobrá pro spotřebitele, podnikatele, a také povede k eh, mm, k novým pracovním místu. Až bude implementována, tak posílí Evropě, eh, umožní ten kompletní digitální potenciál. Nicméně je tu několik tady zajímavých věcí. Pro vás v první řadě navrhujeme přeshraniční pravidla pro obchod, která umožní důvěřovat eh, spotřebitelům, také Chci říci, že 37 podniků v Evropské unii neví, jaká existují pravidla, pokud budou prodávat přeshraničně a proto tedy se rozhodnou, že nebudou vůbec e, prodávat. To znamená, vede to k menší možnosti volby pro spotřebitele a vyšší ceny. Ještě před koncem tohoto roku předložíme návrh který povede k dvěma věcem. V první řadě stanoví jasná pravidla pro nákup online, u digitálního obsahu a také umožní prodejcům eh, mít k dispozici národní legislativu ohledně prodeje online u eh, hmotných produktů. Na tom jsme hodně pracovali s kolegou Encipem a našli jsme tedy řešení. Povede to přes eh, harmonizovaná povinná smluvní pravidla na úrovni EU a ochrana spotřebitele. Dále také jsme slíbili, že Eh, ukončíme neodůvodněné geoblokování. To opravdu není eh, odůvodněné, je to diskriminace spotřebitelů. Například eh, si pamatujeme ten případ z loňského ledna. My jsme se rozhodli toto zanalizovat, jak dochází k omezením a k těm případům diskriminace a pracujeme na vylepšení článku 20. Také eh, řešíme zasílání eh, zásilek, spotřebitele i podnikatele jsou eh, rozčileni těmi nadměrnými, nevhodnými cenami a také podmínkami v zasílání zboží. Pracujeme na tomto od cestovní mapy z roku 2013. Máme dobré výsledky, nicméně ještě to nedokáže vyřešit všechny problémy. Probíhá průběžná diskuze s poštovními operátory a jsme si téměř jistí, že potřebujeme dodatečná opatření, aby byly ceny transparentní, aby se na nich odrážely reálné ceny a aby tam byl také možnost regulačního dohledu. Také jsme zavedli veřejné konzultace, a, a také právě začíná komplexní hodnocení dopadu. Za čtvrté řešíme také otázku platform. Komiseři už se a, e, zaslali prohlášení s námitkami ve věci Google. Ovšem e, další platformy a pak jsou tu i další témata, která je třeba vyřešit používání a sbírání údajů z platform, omezení na individuální, na e, jednotlivce a podnikatele a pak podmínky pro malé a střední podniky. Pak ale je třeba postupovat opatrně, je tu celá řada dalších aspektů, na kterých je třeba zapracovat. A za páté věnujeme se také oblasti i government, opravdu eh, v podstatě se uh, musíme snažit podněcovat podnikatele, aby šli digitální cestou, ale zároveň je pak nefér, když to samé nečiníme i u naší administrativy, která je hodně zkostnatěla. To znamená, přejeme si, aby vše bylo takové plynulejší. No a na závěr musíme pomoci právě našim podnikatelům v tom přechodu do digitálního světa. Za několik týdnů zašlo Radě ministrů a parlamentu dopis, ve kterém mezi jinými také stanovím několik prvků o tom, jak toto podpoříme. Takže to je dopis ohledně digitalizace našeho průmyslu. A agenda, co se týče implementace této strategie, je tedy velice ambiciozní a samozřejmě nezbytná. Nyní eh, druhá věc, ta se týká strategie pro vnitřní trh. Eh, my eh, zavedeme strategii pro vnitřní trh, zřejmě to bude v listopadu tohoto roku. Všichni souhlasíme a v podstatě za těch šest měsíců v mé funkci jsem si jistá, že inter, vnitřní trh stále ještě může rozvíjet více svůj potenciál. Paní předsedkyně, všichni eh, obě dvě jsme byli v Rize březnu a, a slyšeli jsme tam o překážkách, omezeních, nedostacích, kterým čelí naše podniky a naši profesionálové, takže se minimálně musíme snažit toto změnit. Zabýváme se tím zjišťování hlavních překážek a bariér, nasloucháme zúčastněným stranám, Každodenně se setkávám se zástupci spotřebitelů, podnikatelů a konkrétně malých a středních podniků. Myslím si, že náš přístup by měl být velice praktický, konkrétní a zahrnující. A Samozřejmě já nyní v tuto chvíli nemohu eh, nějak detailně popsat, jak tedy tato strategie bude vypadat, co bude obsahovat, ale mohu tak již nyní načrtnout taková téma, která, by, ta, která bychom měli vyřešit. V první řadě potřebujeme našim profesionálům a podnikatelům dodat větší míru svobody, co se týče nabízení jejich služeb po Evropě. Potřebujeme uh, Eh, takovou Evropu, kde tito naši profesionálové budou vědět, co chtějí a co je od nich zapotřebí, nepotřebují větší míru byrokracie. Potřebujeme také takovou Evropu, ve které naše startupy a celkově podniky budou mít možnost eh, inovovat, a to povede k novým podnikatelským podnikům, včetně tzv. sdílené ekonomiky. A také potřebujeme, aby nové produkty a nové podnikatelské modely eh, přicházely na trh rychle. A pak eh, samozřejmě to znamená vyřešit i otázky zdanění příjmu. Potřebujeme vytvořit dobré podniky pro eh, naše podnikatele a vytvořit evropské Evropští podnik, eh, poskytovatelé služeb stále čení mnohým regulačním administrativním překážkám, zejména když se snaží prodávat přes hranice. Potřebujeme vědět, že eh, podniky vynakládají se spotřebiteli spravedlivě. Stále ještě se podniky hodně rozlišují na tom, zda vynakládají se spotřebiteli usazenými v jejich zemi nebo mimo zemi sídla. Existuje tady to zeměpisné rozlišení, to musíme zvrátit. Pak ještě si přejeme, vědět, přejeme vylepšit otázky ohledně pravidel u zadávání veřejných zakázek a využít lépe tohoto potenciál. Takže veřejné zakázky, otázka prosazování, to zase budou klíčová slova ve strategii. A nyní eh, třetí téma Eh, zajištění eh, tohoto plnění. Tedy nechceme trávit roky a roky vyjednávání ohledně tohoto návrhu a pak zjistit, že eh, jsou špatně implementovány a špatně prosazovány. Opravdu si přejeme, aby vše bylo řádně implementováno v terénu, to znamená, část naší reakce musí být směřována do toho, aby tady ta směrnice o službách byla řádně implementována. Také musíme zajistit otázku vzájemného uznávání služeb, že k tomu opravdu dochází. Toto znamená zajistit, aby všechny tyto klíčové sektory eh, byly do toho zapojeny. Často zaznamenáváme, že toto vše je znemožněno díky nedostatečné právní jistotě, nedostatečné implementaci evropských pravidel a překážek vytvořených ze strany soukromých operátorů. To postihuje celou řadu sektorů, má to dopad, dopad na podnikatelské příležitosti. My v tomto můžeme udělat mnohé, zejména také v, tom, v té práci dohledu, vy i my. Eh, už jsme zahájili dialog eh, s vámi, s našimi eh, úřady ohledně implementaci také směrnice o kvalifikaci o veřejných zakázkách. Já už jsem také zmínila další věc, také se znovu zamýšlíme nad, nad možností na to, jak pře Eh, dělat tu naši politiku prosazování. Měli bychom upřednostit stížnosti a případy porušování pravidel. Například v našich oddělení máme eh, nyní 115 nevyřešených případů, 42 z nich eh, se týkají služeb, 41% zboží. A Celkově je to více než 600 případů porušení. Takže si přejeme, aby toto vše postupovalo velice rychle, je to pro nás důležité. A na závěr jen velice stručně o těch probíhajících eh, tématech chtěla bych zmínit šest návrhů, které tedy již leží na stole. V první řadě je to e-call, tady vítám uh, ten, tu závěrečnou dohodu z minulého týdne, pak je to bezpečnost produktu a balíček o dohledu nad trhem, to je zase součást vnitřního trhu, je to pro nás důležité. Komise právě eh, schválila svoji závěrečnou studijní zprávu a brzy vám ji zašleme. My jsme vypracovali zhodnocení o nákladech a přínosech pro to povinné označování země původu a doufám, že to bude sloužit jako dobrý základ pro diskuzi. A další registrace aut. Tady jsem ráda, že nás IMKO podpořilo v našem návrhu a že se nám to podaří prosadit v trialogu při jednání s radou. Uh, Další čtvrtá věc, to jsou ty technické harmonizační texty. Tady zase doufám, že se vzájemně podpoříme v nadcházejícím trialogu za páté. Nekalé obchodní praktiky v loňském roce jsme vydali sdělení o této věci a snažíme se o efektivním prosazování na národní úrovni a o tom dobrovolnickém přístupu. Vše zhodnotíme v nadcházejícím měsíci a samozřejmě ke konci tohoto roku nebo na začátku příštího vám o tom dám vědět a dozvíme se, které další kroky je zapotřebí provést. A opět já zase doufám, že i v tomto nás bude parlament podporovat. A na závěr duševní vlastnictví, tady opravdu jsem ráda, že IMKO přispělo do těch stávajících reform. A na závěr ještě několik málo slov. Já opravdu vítám vaši podporu a doufám, že spolupráce bude kvalitně pokračovat nadále. Myslím si, že bychom měli mm, spolupracovat, nahlížet na věci společně podívat se, jak pomoci tomu, abychom vytvářeli nová pracovní místa, um, zbož, abychom tu měli několik takových společných témat, zboží, služby, průmysl, vnitřní trh, politika, prosazování. A já jsem před dvěma týdny tak nějak přeorganizovala naše eh, generální ředitelství, aby se vše podařilo lépe splnit a myslím si, že nyní tedy budeme lépe zacíleni v naší práci, budeme praktičtěji postupovat. Nyní tedy naše ředitelství je připraveno zapracovat na té digitální modernizaci a doufám, že opravdu to vše to půjde ve prospěch jednotného trhu. Ještě jednou vám děkuji. I just... Já se jenom eh, požádám tedy paní komisařku, zda by její poznámky mohly být dány k dispozici poslancům, protože to bylo podrobné, ona s tím souhlasí. Ano, ale samozřejmě nebylo to úplně přesně, měnila jsem to v průběhu projevu. Vynikající schrnutí tolika různých věcí. Teď máme dlouhý seznam řečníků, takže prosím, držte se jednominutového limitu. Nejprve koordinátoři a pak ještě 15 řeč, dalších řečníků, takže stručně, prosím a rychle. András Schwab. Já nemám žádné poznámky a mohu přesto položit otázku. Takže Tři body. Paní Běnkovská. Já eh, jednoznačně vítám vaši iniciativu o, ohledně eh, zprávy vnitřního trhu. Eh, pokud jde o postupy, které říkáte, že existují, někdy by bylo dobré, kdyby poslanci byli eh, vědomi, si vědomi postupu, které jsou vedeny proti e, zemím, některým sousedním zemím. Vím, že členům rady se to nelíbí, ale pro nás by bylo užitečné, kdybychom byli transparentnější, abychom chápali, o čem vnitřní trh je. Za druhé, v tomto kontextu vnímám vaše připomínky eh, k vzájemnému hodnocení na poli služeb. My k tomu nemáme žádné vhledy ohledně toho, co vnímají členské státy jako kritický incident z jedné strany nebo z druhé. A proces vzájemného hodnocení je důležitý k tomu, abychom pochopili trh eh, se službami v Evropské unii. A tím se dostávám k třetímu bodu. Myslím, že jak v komisi, tak v parlamentu bychom se měli silně zaměřovat na pravomoci spolurozhodování ve vnitřním trhu. Ať už jsou to zboží nebo služby, tak digitální prostředí je pouze prostředkem, jak lépe zpřístupnit eh, ten trh nebo ty produkty eh, spotřebitelům a eh, podnikatelům. Takže Doufám, že se postaráte, aby spolurozhodovací pravomoci parlamentu byly na všech frontách v celém rozsahu zachovány. Evelyn Gebhardt. Děkuji vám, paní Běnkovská. Já bych vám předem chtěla poděkovat. So, eh, vorab möchte ich mich, eh, eh, Já bych vám chtěla předem poděkovat, paní Běnkovská, za to, že ve vaší řeči zaznělo cosi, eh, co vítám. A sice, že kladete důraz nejenom na služby, ale také na průmysl a obojí jde ruku v ruce. To je důležité, zejména v naší digitalizované době a já to vítám. Také jste kladla důraz na nezbytnou harmonizaci pokud se týče uzavírání smluv, což také vítám. Hovořila jste o službách online, e-commerce, eh, elektronické dodávky. Jak to chcete s dalšími příslušnými komisaři eh, dát dohromady v jeden akt, v jeden dokument, který bude e, řešit digitální problematiku, tak abychom měli opravdu koherentní politiku v této oblasti. Pascal Dura. Pascal Dura. Nečekal jsem, že se dostanu na řadu tak rychle. Já vás zdravím, paní komisařko. Drobná otázečka. Chtěl bych, eh, rád bych se dozvěděl, jestli sociálně solidární ekonomika, která je e, samotnou podstatou zachování trendu tvorby pracovních míst a služeb, zvláště v, eh, v době, kdy se státy angažují méně nebo dezangažují de facto tak se chci zeptat, jestli tohle je na pořadu jednání komise. Zdá se mi, že ne a je to škoda. A e, pak e, tako, také takové otázky, jako například e, evropské pojištění společné, jestli jsou to zkrátka věci, kterými se také zabýváte. Um, Anna Marie Korac-Bild Okay, thank you very much. Děkuji. Myslím, že je více než na místě přivítat tento digitální balíček, na který jsme se eh, tak dlouho těšili. Je, je to dobrá zpráva. Jsem obzvlášť ráda, že eh, chceme, chcete revitalizovat směrnici o elektronickém obchodu, eh, přijmout silná opatření, pokud jde o geoblokování a já jsem předtím, než jsem byla v parlamentu, působila právě v, i v elektronickém obchodu, vím, eh, jaké jsou problémy, s kterými se digitální společnosti podnikají, nebo mm, styk, eh, setkávají. Otázka geoblockingu. Tady komise hovoří o ne eh, spravedlnitelném geoblockingu. Já nevím, jestli jsou nějaká ospravedlnitelná. Co myslíte tím slovem unjustified, neospravedlnitelná? nezdů, nezdůvodněna. A pak o, otázka DPH, tam se změnily, e, změnila legislativa, tož může stát malé firmy až pět tisíc ročně. Takže by mě zajímalo, jak se na to díváte, jestli se s tím dá něco dělat. K otázce vašeho budoucího programu jsem ráda, že se zaměřujete zejména na provádění, porušování a implementaci veřejných zakázek. A také jsem ráda, že se zmínila některé nekalé, neferové postupy. Doufám, že budete mít um, nějaké vyhodnocení k dispozici ještě do koncem uh, roku, protože Eh, ta iniciativa k mm, dodavatelskému řetězci už existuje nějakou dobu a musíme eh, pokročit, pospíšit si, abychom ukázali nějaké výsledky. Kladantin, děkuji. Asi by bylo snadné hovořit o eh, balíčku, o tom balíku bezpečnosti produktu, ale já chci se stručně dotázat na následující věc. Nejenom náš výbor, ale i výbor Jury a další se zabývají tou zelenou knihou o označování nezemědělských výrobků. Podle nás tohle je skvělá příležitost, kterou by Evropa měla využít, aby se využili, využil potenciál i těch dosud eh, marginálních aspektů na našem kontinentu. A myslím, že hodně lidí se k tomu staví velmi kladně. Takže jaké úmysly má v tomto směru komise, neboť i parlament bude muset pak rozhodovat o legislativní iniciativě v této věci. Děkuji. Paní komisařko, pokud si zaslouží kterákoliv z těchto otázek podrobnější písemnou odpověď, můžete to nechat na později, jinak vám dávám slovo. Ano, jistě, že poskytneme parlamentu všechny eh, stávající případy o, porušení, řízení pro porušení. Jinak souhlasím s tím, že otázka vnitřního trhu je záležitost, která se týká parlamentu. Já budu usilovat um, také o kontakt s vašimi vládami. Po šesti měsících je to zřejmé pro vás, pra, už pro vás už možná dříve. E, pro mě eh, nyní se to rýsuje, že většinu práce ještě musí odvést členské státy že budeme s vámi v kontaktu také v koordinaci s tím, co č, před čím stojí vaše členské státy. Máme teď už eh, takový přístup eh, pro jednotlivé tedy státy podle státu, podle toho, co bude potřeba. Eh, paní Gebar, děkuji za vaši poznámku je jasné, že mm, jak si průmysl a služby jdou ruku v ruce. není, to, není to něco, co lze uměle oddělovat. A tomu odpovídá i organizace našeho DG. Nechceme pracovat na základě sektorového přístupu. Chceme, aby průmysl a služby opravdu byly brány společně. A neexistuje nějaký jeden Eh, průmyslový sektor, který by byl úplně bez služeb. Jak eh, zajistit, aby existovala, aby to bylo skutečně eh, je, sjednocené, aby se to bralo společně. My teď fungujeme na základě projektů a letošek je rokem strategií ať se nám to líbí nebo ne, kdy předkládáme určité myšlenky, cíle, aspirace. Jsou to zatím strategie, nejsou to ještě úplně konkrétní záležitosti, které však budou doplněny dalšími dokumenty. Pracujeme však ehm, na projektovém základě, jak říkám, to znamená každý dokument, ať už je to energetická unie, DSM, ehm, kapitálová eh, unie kapitálových trhů, tak na všem spolupracujeme se všemi dalšími dotčenými eh, komisaři. A ještě v průběhu snad letošního roku uvidíte, jak se bude rýsovat, že je to vlastně součást jednotného přístupu. Sociální ekonomika, ano, ta bude představovat důležitou eh, kapitolu v rámci naší strategie pro vnitřní trh, jak zaznělo už při slyšení, před několika měsíci. Je to velice hodnotný způsob, jak um, podnikat, jak um, postupovat. Jakékoliv geoblokování je z mého hlediska neospravedlnitelné, nezdůvodnitelné. To znamená, opravdu je to tak, jak žádné eh, geoblokování není zdůvodnitelné, my v roce 2016 budeme mít novou iniciativu týkající se společného celoevropského unijní, celounijního zjednodušování a otázky DPH, jak to vyplynulo z práce na DSM eh, v kontextu elektronických knížek. To bude, to bude se těšit eh, našemu Eh, eminentnímu zájmu. Pak označení původu nezemědělských výrobků. Eh, tam výstupy z veřejné konzultace zatím ještě nebyly zveřejněny, ale mohu vám již teď říci, že zúčastněné subjekty a já osobně se eh, k této iniciativě stavíme pozitivně. Maria Gratini, Olga Sehnalová, Zule, Ozan Biljana, Ozan Biljana. Okay, so we take those five. Takže těchto pět. Maria Grapíny, děkuji vám, paní, paní předsedkyně. Paní komisařko, já jsem nesmírně eh, ráda tomu, že ve vaší prezentaci říkáte, že představíte strategii eh, pro vnitřní trh, Eh, tady vy jste potvrdila, že jste se setkávala se zástupcem malých a středních podniků. Já bych eh, byla ráda, kdybyste, eh, protože já se sama zají, zabývám právě malými středními podniky, kdybyste přišli na naše zasedání, chci se zeptat, jaký rozpočet strategi- z Fondu pro strategické investice máte vyčleněný na malé a střední podniky a jak se díváte na možnost růstu v této oblasti, protože oni potřebují eh, retoch, technologizaci, inovace a další podporu. A jak se díváte tedy také na otázku těch eh, licitací, protože dívali jsme se, eh, eh, víme, že nová směrnice nedá těm malým a středním podnikům dostatečný přístup k těmto nabídkám. A pak se chci zeptat také na naše smlouvy, které máme se Švýcarskem. No, no, no. Olga, Olga A nyní Olga Sehnalová. A vážená paní komisařko, můj dotaz se bude týkat oblasti doručování zásilek. E, vy jste ve svém úvodním slově e, řekla, že si spotřebitelé stěžují na nízkou kvalitu doručovacích služeb a my jsme se této oblasti věnovali jako Evropský parlament ve zprávě, kterou jsme přijali e, počátkem loňského roku. My jsme v ní eh, tedy poukázali na některé další výzvy eh, a mimo jiné jsme požadovali vypracování určitých společných ukazatelů kvality dodržování, aby si spotřebitelé mohli skutečně vybrat, a to nejen na základě ceny, eh, ale také třeba na základě plnění environmentálních a sociálních standardů, protože silný sociální rozměr v tomto ohledu je skutečně pro nás velmi, velmi důležitý. Týká se jak platových podmínek, prostě zaměstnaneckých práv a podobně. Chtěla bych se vás zeptat tedy, eh, jestli vnímáte také tyto výzvy, jestli plánujete eh, nějaké kroky v této oblasti eh, a chtěla bych, se, nebo chtěla bych vás poprosit o poněkud konkrétnější představu, pokud se týká toho avizovaného většího regulatorního dohledu v tomto sektoru. Děkuji. Ako. Zulo. Tak. Marko Zula. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Chci se eh, zeptat na jednu oblast, a to oblast cestovního ruchu. Evropská unie rozvinula různé iniciativy, budování sítí osvědčených postupů v oblasti cestovního ruchu ale e, nedělalo se příliš mnoho, pokud jde o konkrétní kroky na podporu jednotlivých operátorů v e, sektoru cestovního ruchu. Máme tu ho, Horizont agendu EU e 2020 a různé další fondy, třeba Evropský sociální fond, ale tyto fondy se e, využívají zejména k jiným účelům. A cestovní ruch, turistika je tak říkajíc druhotná přitom ztrácíme ze zřetele, že musí zůstat konkurenceschopná. A proto se chci zeptat. Uvažuje komise o nějakých konkrétních opatřeních pro eh, oblast cestovního ruchu, pomoci malým a středním podnikům v oblasti střední, eh, cestovního ruchu, protože byla by to samozřejmě výhoda i z hlediska bezpečnosti pro spotřebitele. Děkuji paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste hovořila, paní komisařko, eh, ve svém velmi angažovaném výstupu mimo jiné o tom, že zde máme 600 případů eh, porušování evropského práva, které máte na stole. A mě by zajímalo, zda, eh, jaká je vlastně, jsou názory eh, na minimální platy eh, v Německu v dopravě. To se týká doručování zboží, tedy dopravy zboží a tranzitu přes Německo. Já tady od podnikatelů, kteří operují na úrovni celé EU, si stěžují, že musí neustále se přizpůsobovat 28 různým systémům. Toto je prostě způsob, jak rozbít společný trh, za kterými tolik bojujeme. Čili mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy. Děkuji vám. A dám ještě jednu otázku Briana Bozan. Děkuji, paní předsedající, děkuji, paní komisařko, já mám otázku důležitou pro spotřebitele. Tak, my jsme o tom uh, hovořili uh, už několikrát, ale uh, nikdy jsme se nedomluvili. Uh, my jsme žádali, aby povinně bylo uváděno, uh, uváděná tedy životnost nebo expirace výrobků. A tady eh, se to záměrně zastírá a eh, zejména tady eh, se to, se to týká tedy mražených a schlazených rostlinných produktů. A Zajímalo by mě tedy, eh, tady eh, se vlastně záměrně také zkracuje životnost, čili eh, s tím by se taky měl něco udělat. Thank you. Uh, So, uh, first on SMEs, uh, there are two, two main things. First... Tak, nejdříve ne, k malým a středním podnikům. Politika vůči malým a středním podnikům je převážně v rukou členských zemí. Já eh, teď eh, vlastně jsem eh, v nově zorganizovaném DG a já osobně se tedy budu zabývat právě problematikou malých a středních podniků. Čili co s malými a středními podniky, jak mohou tedy se více zapojit do veřejných zakázek a podobně. Malé a střední podniky budou mít, tam půjde tedy čtvrtina prostředků z investičního fondu, čili celkem 75 miliard eur. Z vlastní zkušenosti a jak eh, to tedy cítím, ono to asi eh, půjde velice rychle a eh, pokud to skutečně půjde velice rychle, pak je šance, že by všechno mohlo začít už ve čtvrtém kvartále letos doručovací donáškové služby. My samozřejmě víme, že ta otázka, která se tady eh, týká poštovní služby, to pro nás velmi důležité a my se snažíme o posílení transparentnosti a to nejenom v oblasti cen, prostě celkově všude z tohoto důvodu chystáme veřejnou konzultaci a ona vlastně už začíná. A chceme posílit regulační dohled. Jde o národní regulátory a to jsou ti, kteří by měli eh, se zabývat problematikou eh, dodávek a doručování. Nyní cestovní ruch. Firmy, které v tomto sektoru fungují, jsou stejné jako kterékoliv jiné, jako v kterékoliv jiné odvětví. Čili mohou se můžete se soustředit samozřejmě na finanční podporu právě eh, tohoto odvětví a já se jim zabývám také třeba příští týden budu se účastnit eh, setkání odvět, tohoto odvětví, jeho eh, zástupců. Ovšem, možnosti komise jsou omezené Určitě eh, se na cestovní ruch nebudeme dívat, nebudeme k němu přistupovat jinak než eh, k jiným odvětvím. A taky samozřejmě eh, tady máte hotely, tour operátory a tak dále, čili tam je více různých aspektů. Ano, chceme je posílit, ale mohu říci leda to, že de facto mohou se ucházet o jakoukoliv část Eh, jakoukoliv část eh, těch eh, peněz, jako kterákoliv jiná firma. Dále, otázka, otázka minimální mzdy, tak my momentálně máme tady těch případů 100 asi 15. Je to spíše pro komisařku Bulcovou, ale já tedy Eh, vám skutečně řeknu, že tyhle ty minimální mzdy mohou opravdu eh, rozbít společný trh. Eh, my v komisi jsme pro minimální mzdu, ale tady o minimální mzdu nejde. Tady jde o byrokratické překážky a sice hodně byrokratických překážek, házených pod nohy dopravcům na německém trhu. Čili toto není otázka minimální mzdy, to je otázka opravdu společného trhu. Což znamená, že eh, to není úplně eh, moje. A, ano, ano, ano, skutečně tady jsme e, slyšeli potlesk a politikové to zřejmě budou rádi chtít přenést do, na domácí půdu paní komisařka. Ano, skutečně, my to tady řešíme už měsíce a opravdu to vypadá, jako by to bylo o minimálních mzdách. Jako minimální mzda je naprosto v pořádku, ta myšlenka, ale tady ono to má sice nadpis minimální mzda, ale eh, pod, zatím se skrývá spousta byrokratických opatření, Eh, které se, se musí odehrávat všecko v německém jazyce. To znamená, že firmy si na to budou muset najmout další eh, zaměstnance. No, takže tady jsme to ještě nerozhodli, ale bude to brzy. A nyní tady jsme měli, co jsme to měli, tady eh, označování, povinné označování. A já už vím. Eh, k tomu vám dáme eh, písemné vysvětlení, ale já vám mohu říct si zatím jenom to, eh, co si myslím osobně. Já osobně jsem přesvědčena, že takovéto to označování minimálního, minimální životnosti produktu by tam mělo být. Děkuji. Jens Nielsen. Jens Nielsen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní eh, komisařko, já předsedám eh, interskupině pro sociální ekonomiku. Eh, je to důležitý sektor a rostl i během krize. Domníváme se, že Eh, podle konference o uvolnění potenciálu sociálních služeb, to byla konference za italského předsednictví a tam se eh, konstatovalo, že tam patří nadace, družstva, asociace a tak dále, nové formy sociálních podniků. Lucemburské předsednictví eh, chce toto ustanovit jako prioritu ve svých nadcházejících šesti měsících. Čili v této souvislosti by bylo dobré, eh, kdyby komise měla eh, svoje, svoje oddělení pro sociální ekonomii. Myslíte si, že ano? Paní komisařka, ano, v mém DG takovýto útvar je, zvláštní útvar pro sociální podnikání. Ano, ano, my to tam teď eh, trošku rekonstruujeme. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, chtěl bych navázat na první otázku, která se týká malých a středních podniků a konkrétně program BOSMA. Ptám se na to, do jaké míry se využívají prostředky pro malé střední podniky v rámci tohoto programu. A můžete říci, Eh, kolik žádostí, tedy z kterých zemí přišlo nejvíce žádostí a eh, s jakou kvotou. A možná, eh, kdybyste mohla říci, jak se daří polským podnikům vůči ostatním. Děkuji. Děkuji, Madame la Présidente et merci Madame la Commissaire. Oui. Paní předsedkyně, děkuji paní komisařko za přesné dobré expoze. K otázce geografických označení u nezemědělských výrobků. Já jsem, byla, eh, jsem představila svoji zprávu k tomuto eh, tématu a skutečně se to ubírá tím směrem, který, o kterém říkáte. Je to iniciativa, která upřednostňuje zvlášť malé a střední eh, podniky, protože 90 Procent eh, dotčených podniků eh, by byly právě malá, střední a z toho velká část dokonce mikropodniky. Takže eh, se těšíme na legislativní iniciativu komise v dalších podnicích. Další věc důležitá pro malé střední podniky, to je e-government, elektronická zpráva. K tomu jsme vyslechli zajímavou prezentaci ohledně implementace směrnice o uznávání profesních kvalifikací která eh, vnáší do toho určitý aspekt eh, elektronické zprávy a je to téma, eh, u kterého bychom měli postupovat společně vpřed, ale musíme konstatovat, že pokud jde o One Stop eh, Shop, eh, tak eh, tam je situace velmi zatím rozmanitá a nestejnorodá v členských státech. Takže se chci zeptat, jak to udělat, aby skutečně členské státy splnily to, co mají, pokud eh, jde o třeba plnění důležitých formalit. Musí být nastaveno rovnoprávné prostředí mezi jednotlivými členskými státy, musí být stejné podmínky. Co hodláte v této věci dělat? Děkuji. Co se? Paní, paní Šaldemose, děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, paní komisařko, já musím říct, že nesouhlasím s většinou kolegů, pokud se týče německé minimální eh, mzdy. Eh, eh, já myslím, že tak bychom k tomu neměli přistupovat. Ale já chci říci něco k bezpečnosti produktů, poněvadž já jsem zpravdajkou k tomuto tématu. Vy nás chcete podpořit v, a protože v nadcházejícím trialogu skutečně to chceme dotáhnout do konce. A já doufám, že ta nová studie, kterou máme, tomu napomůže, že nalezneme společnou pozici. Ale můžete mi říci, eh, jak podle vás nová studie hm, pomůže radě, aby se shodla na společné pozici? Protože už na tom nějakou dobu děláme. Lambert van Nistelrooy. Děkuji. Eh, děkuji se jména paní komisařce za její aktivní přístup. Já se domnívám, že eh, tady zaznělo mnoho zajímavého a mám tři otázky. Ano, máte nové generální ředitelství, ale otázka je, Eh, je za ní také nová filozofie? Jaký jste jí dala směr, tedy tomu DG, jaký jste mu dala směr? Druhá otázka, strukturální dialog s českými zeměmi. Eh, ten se tedy eh, vy jste zavedla strukturovaný dialog se naším parlamentem, ale neměl by se odehrávat také s členskými zeměmi, protože tam to poněkud hapr. Jak chcete zajistit, aby členské země eh, šly správným směrem a aby ještě více neporušovaly smlouvu a muselo by se potom eh, to řešit pomocí, eh, respektive prostřednictvím správně řízení a tak dále. No a teď ještě eh, by mě zajímalo, jak by měly, měla vypadat ta lepší regulace. Ano, jsou tady návrhy, eh, jsou tady různé úpravy, ale o lepším regulaci eh, třeba v souvislosti s digitálním společným trhem se nehovoří vůbec. Čili tomu by bylo dobré něco vědět, jestli s tím budete, jestli s tím budete zabývat v kolegiu komisařů. Děkuji, paní předsedkyně. Poslední otázka pro mě. Já bych se chtěla vrátit k otázce malých a středních podniků a zejména těch mikropodniků. A jak jim pomoci eh, odbourat překážky, a to zejména na digitálním trhu. Eh, komise dnes tedy Eh, rozhodla, že by měly být, eh, měla být výjimka z přeshraničního DPH pro tyto malé podniky a že se, stane, že se stanoví eh, strop pro tuto výjimku. Mnohé z těchto podniků jsou často samostatně pracující ženy ze svých domovů třeba píší knihy nebo píší nějaké návody a online je prodávají. Mnoho těchto firm končí. A pokud budeme čekat do roku 2016, tak jich bude ještě méně. Takže mm, prosím, mohli bychom se k tomu postavit urgentněji, protože jinak takoví ti malí inovativní, tvůrčí, eh, jak muži, tak ženy, eh, budou vnímat Evropu a společný digitální trh velmi negativně, negativně ještě před tím, než vůbec vznikne. Takže prosím trošku pocitu naléhavosti pro tuto výjimku. Ano, děkuji. Takže My máme útvar odpovědný za sociální ekonomiku a v naší strategii bude tento aspekt silně zastoupen. Máme task force pro sociální ekonomiku, čili máme a bude pokračovat. Program COSME to je 2,7 miliardy eur a já vám mohu písemně poskytnout eh, detaily. Nicméně, eh, ty peníze netečou z Bruselu, ale prostřednictvím, respektive z národních bank. Malé střední podniky žádají o peníze tam a já vám mohu eh, potom sdělit, jak je to rozděleno mezi členskými zeměmi. Co se týče eh, geografických indikací a jednotného kontaktního místa, tak samozřejmě to se bude týkat eh, společného trhu DSM a také strategie pro společný trh a toto já podporuji. Bezpečnost výrobků. Možná mohu říci, že vidím eh, světílko v tomto tunelu, poněvadž ten balíček už skoro je, jenom jsme se Eh, zastavili u jednoho článku. Ta studie samozřejmě neposkytla nic revolučně nového, ale máme signály, že 11 členských zemí, které byly proti, eh, tak eh, pomalu nacházejí řešení. Čili já u, už eh, tedy eh, toto opakuju 6 měsíců a to nejsem zrovna trpělivá eh, osoba. Já vím, že prostě se na tom pracovalo, tuším, sedm let a zarazit to na jednom článku, to opravdu, to mě rozčiluje. Takže myslím, že se blížíme k závěru. Jinak eh, toto DG samozřejmě má novou filozofii. Máme tady zboží a služby eh, dohromady. Eh, aplikujeme cross-sektorální přístup. Máme v DG hlavního ekonoma, protože se nás týká také evropský semestr, což tedy není jenom záležitost fiskální a finanční, ale také týká se to našich účelů. Čili já bych řekl, že ta organizace není úplně dokonalá, ale co je dokonalé, že ale přesto si myslím, že eh, se to rozjíždí a bude to lepší a lepší a rychlejší a rychlejší. Eh, pokud se týče hm, Eh, těch eh, správních řízení, tak eh, my na tom 6 měsíců pracujeme případ od případu. Ty nejobtížnější mám na stole přímo já, ale já bych opravdu nerada sahala k těm správním řízením a, a mm, vynucování eh, zcela mechanicky. Já si myslím, že nějaký takový smart přístup by byl lepší. Tak a ještě třeba jedna otázka, ano, better regulation, lepší regulace. Jak jsem řekla hned na začátku, strategie je více a eh, prostě všecko souvisí s novým přístupem k lepší regulaci. Ano, a ještě eh, vaše otázka. Eh, zase eh, je to o trpělivosti, ano, a já udělám tedy všechno, co mohu, zejména pro migranty, migranty a migrantky. Paní komisařko, děkuji vám Teď už čeká eh, za dveřmi pan komisař Katajnen, takže střídání stráží. A eh, hodně štěstí ve vaší bohaté agendě. Ladies and gentlemen, can we take our seats? Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Já vím, že paní komisařka Běnkovská nasadila lačku hodně vysoko. A nyní to tady, můžeme přivítat mezi náma pana místopředsedy a komisaře pro růst za eh, pracovní místa, investice a konkurenceschopnost. Pane komisaři, vítejte v našem výboru. Právě tady proběhla velice podrobná výměna názoru s paní komisařkou Běnkovskou, takže já i vás nyní u nás vřele vítám a blahopřeji za dokument, který jste právě vydali týkající se digitálního jednotného trhu a já vám okamžitě předám slovo, abyste k nám pohovořil na nějakých 10 minut a poté proběhne kolečko otázek a odpovědí. Paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji, že mi eh, umožňujete tu příležitosti s vámi vyměnit názory ohledně eh, zejména investičního plánu a té třetí části, která podle mého názoru je ta nejdůležitější, tedy interní uh, vnitřní trh. Já to nazývám jako reformu evropské struktury, protože vnitřní trh opravdu mění strukturu a poskytuje více příležitostí a přináší také rovná pravidla pro podnikatele i pro spotřebitele. Takže v první řadě bych rychle prošel tu um, část uh, týkající se eh, financování, to znamená fond EFSI. To je tedy ta první část, ten se týká mobilizace soukromých investic. Druhá část Junckerova plánu se týká eh, transparentních eh, projektů k zpracování, to znamená navýšit zviditelnost pro ten strukturovaný investiční plán v Evropě. Pokud eh, si přejeme v tomto být úspěšní v tom investičním plánu, pokud opravdu chceme vytvořit nové příležitosti pro evropské podniky, musíme odstranit bariéry vůči investicím, které nyní existují, zejména ty přeshraniční. A i situace za poslední měsíce nám to poukázala. Já jsem navštívil v posledních několika měsících nějakých 16 zemích, ostatně dnes ve 4 hodiny cestuji do Dánska a hned den poté do Švédska, abych zase tam s příslušnými aktéry pojednával o situaci. Opakované téma, které jsem si vyslechl ze soukromého sektoru, je ta naléhavost pokročit u jednotného trhu a uvolnit cestu investicím, to znamená vylepšit to investiční prostředí. A v tomto kontextu paní komisařka Běnkovská pracuje na té strategii pro vnitřní trh. To jste si právě vyslechli a je to zásadně důležité, je to samotné jádro priorit komise. A ostatně naším cílem je identifikovat priority pro jednotný trh, co se týče té ekonomické důležitosti. Už jsme dobře identifikovali několik priorit, zejména tedy zprávu a prosazování. A toto, vážení kolegové, to je opravdu věc, ve které musíme spolupracovat, tedy komise a Evropský parlament musíme věnovat pozornost prosazování a implementaci, a to více než kdy jindy, protože nestačí jenom přijmout nová pravidla, musíte je také implementovat. To je ten způsob, jak opravdu získat správné výsledky. A ještě bych chtěl změnit několik důležitých oblastí, kde hodláme vylepšit ten evropský jednotný trh. A už jsme učinili několik důležitých kroků vpřed. Paní předsedkyně, digitálně jednotný trh, to je dnes důležité téma, zejména tedy pro dnešek i pro budoucnost, protože komisařka navrhla tedy tu strategii pro digitální trh. Máme tu ukazatele o tom, že i globální ekonomika se radikálně změnila prostřednictvím počítačů, smartfonů a té tzv. sharing economy. Pod, přejeme si podpořit růst, ale nepřejeme si, aby to bylo nějak narušováno díky ještě nepokrytým prázdným místům. Existuje tu bariéry, které neexistují ve, v tom fyzickém světě, jako geoblocking nebo eh, jiné požadavky. A to řešení není jednoduché. Přijmout tu evropskou strategii, vytvořit digitálně jednotný trh, tedy prostor, kde bude docházet k volnému pohybu zboží, služeb, kde občané mohou svobodně vykonávat své aktivity online a to vždy na základě pravidel spravedlivé konkurence nezávisle na jejich národnosti nebo místu rezidence. Digitálně jednotný trh ten není jenom o trhu, znamená to také vytvářet pravi, ta správná eh, pravidla, eh, infrastrukturu, a učinit, aby ta digitální transformace byla pozitivní realitou. A ta naše strategie se zakládá na třech pilířích. V první řadě potřebujeme lepší přístup online pro spotřebitele i podnikatele po Evropě. Jak Alžběta zmínila, potřebujeme pravidla pro e-commerce, kterým budou občané i podnikatelé důvěřovat, i při zasílání zboží přes hranice a vymítit geoblocking. Já tady nebudu zacházet do podrobností, už jste si to vyslechli od mé kolegyně. Chci jen zdůraznit, že komise vytvoří legislativní návrh v první polovině roku 2016, aby skoncovala s tím neodůvodněním geoblockingem. Potřebujeme větší Eh, míru harmonizovaných režimů pro copyright v Evropě. Komise tady v této věci předložila legislativní návrh ještě před koncem roku 2015, aby se snížily eh, rozdíly mezi národními režimy eh, pro copyright a umožnil se také přístup online. Také se snažíme o to, aby se snížily ty bariéry, co se týče různých eh, zátěží DPH, zejména v těch přeshraničních obchodních stycích. Tady si přejeme dosáhnout toho, aby vždy eh, to DPH připadalo na členský stát spotřebitele. Přejeme si vytvořit také rovná pravidla u digitálních a inovativních eh, služeb, ten eh, jednotný digitální trh, ten by se měl zakládat na udržitelném trhu, na té dobře vybudované infrastruktuře pro široké pásmo a naší ambici je také mít telekomunikační rámec, kterým počítáme někdy v roce 2016. Komise provede také revizi audi, směrnice o audiovizuálních mediálních eh, službách, je tu otázka jako zodpovědnost důležitých aktérů na trhu, reklamy a ochrana stažení nelegálního obsahu, to je zase důležité téma na internetu, kyberbezpečnost, to je závažný problém a vyžaduje si celoevropské řešení. A důležitý krok v této věci tím bude schválení evropských pravidel o ochraně údajů. Další téma, revize um, Evropské směrnice o soukromí. Uh, a co se týče platform online, myslím, že to i kolegyně zmínila, potřebujeme větší míru um, um, do, do, dokladu o důkazech a tady proto vytvoříme novou platformu do konce roku. Dále přejeme si navýšit potenciál digitální ekonomiky. Často se o datech uvažuje jako takový katalyzátor pro ekonomický růst, napomáhá všem sektorům, nicméně v Evropské unii panují omezení jako nejrůznější poplatky ohledně místa uložení dat a podobně. Tady komise navrhuje, aby rok 2016 už byla iniciativa pro volný tok dat. To by mělo odstranit tyto překážky pro data a také se zabývat otázkou ochrany osobních údajů a neodůvodněných omezení, co se týče umístění, skladování a záměru skladování těch údajů. Pak eh, je zapotřebí navýšit interoperabilitu v rámci jednotného digitálního trhu. Tady zase komise eh, hodla spustit takový plán na standardizaci, zjistit ty hlavní důležité body pro tyto technologie a doufáme, že dosáhneme pokroku, který bude zásadní pro digitálně jednotný trh, včetně důležitých sektorových norm do oblasti zdravotnictví, dopravy, životního prostředí, energetiky. Také hodláme podpořit inkluzivní jednotný digitální trh, ve kterém občané a podniky budou mít ty nezbytné schopnosti, vše bude propojeno a budeme tu mít mnohojazyčné elektronické služby, jako elektronickou zprávu, elektronické zdraví. Považujeme ty digitální schopnosti klíčové pro budoucnost, proto i odborná příprava je důležité a budeme tu mít nový akční plán pro e-government na let, eh, roky 2016 až 2020. Ta strategická reforma hodla transformovat evropskou společnost a připravit ji, aby lépe mohla čelit budoucnosti a s důvěrou komise by chtěla vyzvat Evropský parlament a samozřejmě i radu, aby se připojila k této strategii, aby se dokončil digitálně jednotný trh a aby se aktivně zapojili do, jeho, do její strategie a to samozřejmě za spolupráce se všemi důležitými aktéry. A na závěr i několik eh, slov o eh, tržní kapitálové unii. Eh, komisař Hill, eh, ten se stará o vytvoření této unie a je to zase opravdu velice důležité, aby se podpořila reálná ekonomika. Ty možné synergie mezi investičním plánem CNU, a ty jsou opravdu slibné, zejména protože podpoří malé a střední eh, podniky. Také energetika je velice důležitá pro náš e, ekonomický plán. Zase energetika je důležitá oblast, pomáhá vytvářet pracovní místa. I energetická unie nám umožní udržitelný uh, udržitelnou spotřebu. Také je třeba pomyšlet na bezpečné dodávky všem evropským zemím, všem evropským občanům. Nové technologie, nové infrastruktury určitě pomohou dosáhnout úspory jak pro domácnosti, tak pro podniky. Povede to k vytvoření udržitelné nízkouhlíkové ekonomice, která bude přátelská k životnímu prostředí. Dámy a pánové, všechny tyto iniciativy ke snižování bariér by se měly vzájemně posilovat. Všechny jsou součástí těch rozsáhlejších záměrů komise Eh, oživit ty čtyři hlavní svobody v rámci i eh, balíčku o práci, který by měl být schválen do konce tohoto roku. Máme tedy agendu nazvanou Better Regulation a ta do toho plně eh, zapadá. Je to reforma administrativy. Váš příspěvek bude, dámy a pánové, naprosto klíčový pro to, aby tato strategie byla úspěšná a já opravdu počítám s vaším aktivním zapojením. Mnohokrát jsme zaznamenali na radě, že všichni jsou pro pravidla pro jednotný trh, ale jakmile se začnou projednávat detaily, problémy, konkrétní návrhy, tak se to zkomplikuje. Nicméně my potřebujeme eh, vás v Evropském parlamentu, politiky na národní úrovni, aby pochopili, celou řadu těchto témat, eh, copyright, e-commerce a všechno ostatní, že je to důležité, že to nejsou jen jednotlivé návrhy, ale že je to součást toho širšího obrázku, že si přejeme zharmonizovat jednotný trh, že potřebujeme lepší prostředí pro naše spotřebitele, ale i pro naše podnikatele, abychom mohli prodávat a nakupovat eh, produkty přes hranice. Opravdu potřebujeme si přivlastnit tento projekt po tolika letech, kdy jsme se museli vypořádat s krizi, tak už nastal čas, abychom tedy se obrátili k budoucnosti a vybudovali tu něco nového, čeho se nám zatím nedostává. Je zvláštní, že tu nemáme tedy vnitřní trh v těchto třech důležitých oblastech. Nicméně to můžeme změnit a já doufám, že právě tento výbor je tím správným místem, který nám k tomu pomůže a doufám, že až se vrátíte do vašich zemí, takže tam budete opravdu přesvědčovat i vaše vlády, aby viděli celý ten komplexní obrázek a tu ambici, která existuje v té strategii pro jednotný digitální trh. Děkuji vám. Um, takže uděláme nejprve první kolo, to budou koordinátoři Andreas Schwab. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Vizepräsident. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, pane místo předsedo Jirky Katajnenu, jsem eh, rád, že se nám tady podařilo setkat. A myslím, že to roadshow k projektu EFSI, to je dobrý nápad, protože je tedy Eh, dáváno najevo, že ty prostředky, které chceme investovat, musí jít opravdu do konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. A já jsem velice rád, že Evropská komise mimo jiné v té osobě vše klade na to, eh, na, na jednu kartu a sice, aby všechny ty prostředky šly do projektů retovaných na konkurenceschopnost a to je jedno kde. Eh, mě by teď eh, zajímalo něco k té lepší regulaci. My ve výboru jsme eh, v zásadě pro, aby eh, nové zákony, tedy návrhy, byly prověřovány. Ale nejsme si jistí, jestli je třeba k tomu dát nějaký obrovský tlustý návod, jak to dělat. Čili mě by ovšem zajímalo, eh, jak v té lepší regulaci sfiguruje eh, právě eh, ta konkurenceschopnost, jaké tam má místo. Evelyn Gebhardt. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, děkuji vám. To bylo velice zajímavé, co jste nám řekl. Já bych se ještě chtěl vrátit k tématu, které jste tady načal sám, a sice to je ten Evropský fond a s tím související inovace, eh, jež mají vplynout do ekonomiky. Vy jste jasně řekl, že jede o jeden z nejdůležitějších prvků pro další, eh, tedy pro novou strukturu evropské ekonomiky v globalizovaném světě. Náš výbor schválil na toto téma stanovisko, ve kterém jsme také konstatovali a vyzývali, aby prostředky, které budou v tomto fondu eh, k dispozici, aby skutečně šly do perspektivních eh, projektů, infrastruktura, digitální záležitosti a tak dále. Hlavně aby se nám to nerozcupovalo na mm, spoustu drobných kousků, ale abych v tom skutečně sledovali jasné směry. Evropská komise mimo jiné chce vzít peníze z horizontu 2020 a to mně připadá naprosto kontraproduktivní, protože my jsme právě tam už cílně směřovaly dotace do inovací a výzkumu. A proč to od tamtud e, vybrat a dát to jinam za stejným účelem? Čili mě by skutečně zajímalo, jak to vidíte vy, co by komisař. Paní Charancová. I also... Děkuji paní předsedající a taky bych chtěl poděkovat, chtěla poděkovat panu komisaři eh, za to, že mezi nás zavítal. A ví, eh, tedy děkuji vám eh, také za to, že jste navštívil mnoho zemí, také mou zemi Českou republiku. Já myslím, že je velice důležité sledovat to, jak předkládáme evropskou agendu občanů. Vy jste také se zastavil ve firmě Lasák a tam jste eh, ukázal, eh, tady projevil zájem o to, jak umíme podporovat výzkum na evropské úrovni. Mě by tedy zajímalo o něco víc, jak můžeme eh, vytvořit tedy evropský plán a třeba i takové ty firmy, jako je Lasák, podnítit k tomu, aby fungovaly přeshraničně a investovaly přeshraničně a tak dále jak takové produkty eh, vyvíjet a eh, jak tedy eh, prostě ten společný trh podpořit. Pascal Durand. I hope you're not flying. Takže doufám, že nikdo neletíte nikam dnes odpoledne, protože to počasí nevypadá moc. Dobře, Pascal Durand, děkuji. Děkuji paní místopředsedkyně, pane vicepředsedo. Já eh, poslouchám eh, pozorně vaše vysvětlení ohledně potřebnosti investic a produktivního oživení v Evropě. Nemáte pravdu, to je zřejmé. Teď, eh, kdy máme 27 milionů nezaměstnaných a malé střední podniky čelí významným potížím v přístupu k financím a k úvěrům, tak musíme tak či onak reagovat. Ale nevždy úplně chápu eh, vaší logiku. Možná to beru příliš obecně, ale bylo by dobré, kdybyste mě přesvědčil, proč nechcete podmínit některé eh, investice eh, v Evropě, zejména ty střednědobé a dlouhodobé. Zmínil jste třeba energii, ale z krátkodobého hlediska nemůže vzniknout žádné skutečné řešení energetické situace, aniž budeme projektovat až do roku 2030, 50 a dále. To též platí třeba pro dopravu, anebo jak říkala Evelyn, třeba pro výzkum. Jste skutečně přesvědčen, že když necháme opravdu trhy fungovat, jak si chtějí, s ohledem eh, finančních trhů a krátkodobých přístupů, s kterými čelíme, že skutečně se nám podaří Evropu dostat z té situace, v které se nyní nachází? Děkuji. Nejprve, že bychom, bychom zodpověděli tyto čtyři dotazy a pak si udělali další kolečko. Děkuji. Za dobré otázky. Pan Šváb se ptal na proces eh, lepších právních norem, jaký to má vztah ke konkurenceschopnosti. Měly by to být dvě stránky, dvě strany jedné mince. Právě proto částečně je, eh, lep, jsou lepší právní normy tak důležité. Projekt vnitřního trhu je velice dobrým příkladem. Pokud se nám podaří harmonizovat um, regulace, tak harmonizovaná regulace může být lepší, protože 28 nařízení nahradíme jednou evropskou. V tom směru je to lepší. Je samozřejmě na vás jestli tomu říkáte deregulační nebo regulační opatření. Je to deregulační, protože se tím ruší 28 eh, nařízení místo toho se eh, združují v jednu. Takže nevím, jak tomu říkat, ale hlavní otázka tkví v tom, že musíme harmonizovat a vytvořit rovné podmínky. Dále mm, uměr, přiměřenost je velice důležitá. Pakliže vytvoříme příliš rigidní eh, regulace, může to poškodit konkurenceschopnost a to poměrně zásadním způsobem, aniž to přinese jakoukoliv přidanou hodnotu. Dále, a to je politická otázka, můj osobní náhled, Měli bychom regulovat všechno? A nebo bychom měli ponechat více prostoru inovacím a inovativnímu chování? Objevují se nové jevy v globální ekonomice. Třeba takzvaná ekonomika sdílení. Co s takovou otázkou? Já nemám jasnou odpověď na to, co dělat s touto uh, sharing economy. Ale Zatímco tedy některé členské státy regulovaly některé aspekty této ekonomiky, jiné nikoliv. Někde zakázali e, soudy určité služby. To znamená, stále stojíme před výzvou určitých externích ekonomických jevů. A my, jakožto Evropa, se musíme rozhodnout, jak těmto jevům čelit. Chceme je popírat, přehlížet, protože mm, nezapadají do našeho regulačního rámce. A nebo řekneme, že třeba tato e, ekonomika sdílení je podobným fenoménem, jako byla globalizace v uplynulých 15 letech, čili něco, čemu se nevyhneme, ale musíme se tomu přizpůsobit. Je to pro nás víza je pro nás jakožto regulátora, pro nás jakožto pro tento výbor, jak se k tomu postavit. To je ta výzva. A to má přímou vazbu na konkurenceschopnost. Pokud jiné kontinenty, jiné ekonomiky budou regulovat lépe než my, pak ztratíme konkurenceschopnost. Ale máme stejnou příležitost eh, být konkurenceschopnější než naši konkurenti. Ta eh, sharing economy byla pouze příkladem. Já nemám na tuto konkrétní věc žádné odpovědi zatím. Ale doufám, že v příštích měsících eh, na nějaké odpovědi připadneme budeme se zabývat otázkou, jak regulovat tento jev. Paní Gebhardt, vy jste nasínila otázku EFSI, čili Fond pro strategické investice a investice zaměřené skutečně na šir, vzdálenější budoucnost. My si investiční, tedy politické uh, směry podporují tu myšlenku, že soukromé firmy, které uh, žádají o podporu z EFSI, že bychom měli nějakým způsobem prioritizovat třeba nové technologie. Strategické inovace, to ano, které by umožnily potom eh, dlouhodobější, konkurenceschopnější energetickou infrastrukturu. Pokud se podíváte na první investiční rozhodnutí Evropské investiční banky, to zatím není ještě EFSI, protože to ještě nevzniklo, ale jsou tu čtyři projekty EIB, které by měly být potom pod uh, eh, zastřeš, zastřešením EFSI, jakmile bude fungovat. Je, je to například jeden velký výzkumný projekt firmy Bayer, eh, chemické firmy Bayer ve Španělsku. Dalším dobrým příkladem je to v Itálii tradiční ocelářská firma, ale zavádějící nové technologie, které zatím ještě nikdo neotestoval. Je to pro, tudíž projekt s vyšším rizikem, ale chtě, oni chtějí obnovit eh, ten svůj, oživit svůj obchodní model energetická účinnost, obnovitelné energie, cloud eh, technologie. To jsou věci, které by se měly eh, pro pomocí EFSI financovat. Horizon 2020, děkuji, že to bylo zmíněno. Chci to vysvětlit. Já jsem opravdu zaměřený na výzkum, a to i na, na podporu výzkumu, a to i v národní politice. A Horizon 2020 je největší světový výzkumný program v hodnotě 80 miliard. A teď eh, tu máme 2,8 miliard v rámci toho finančního, finančního nástroje, 7 miliard může být eh, formou grantu, ale těch 2,8 eh, nebo 2,7 má být použito formou finančního nástroje se spákovým efektem. Jsem si stoprocentně jist, že výzkumný eh, sektor přispěje mnohem větší měrou než 2,8 eh, miliardami, pokud budeme moci využít tento finanční nástroj. Já jsem navštívil několik zemí a univerzit, fondy na výzkum. Prezentovali teda, tedy do jaké míry spolupracovali dobře s EIB, ať eh, už to bylo ať už to byly fondy soukromé, veřejné nebo kombinace. A tím se dostáváme k sektoru malých a středních podniků. Mnoho malých a středních podniků nemůže, není schopno vytvá, vyrábět produkty nebo rozšiřovat svůj obchod, protože jim um, chybí ten kapitálový základ a my uh, nyní jim uh, ho zpřístupňujeme. Doufám, že jsem částečně odpověděl na otázky paní Charanzové, protože eh, pomoc eh, startupům, malým středním podnikům, inovacím, to jsou právě ty, které mají ztráty v prvních letech, jako je, kde vlastně veškeré prostředky jdou na inovace. Proto oni potřebují Eh, spíše eh, tedy eh, kapitalizaci než půjčky. Pane Durant, já věřím ve vnitřní trh. A jsem přesvědčen, že pokud harmonizujeme regulace v různých oblastech, tak to vytvoří více příležitostí než překážek či ztrát. Harmonizaci můžete vnímat jako buď regulační či deregulační opatření. Když 28 nahradíme jednou regulací, myslím, že je to správný přístup, rozumný přístup. Ale nemůžeme věci vidět eh, černobíle, že deregulace samozřejmě je vždy dobrá. Ne, potřebujeme samozřejmě environmentální sociální standardy a musíme je regulovat. Ale snad harmonizovaným způsobem, to znamená celoevropsky. Máme ještě deset dalších řečníků. A já si sama dovolím eh, stručně pár poznámek. Děkuji za zmínění ehm, kapitálové unie. Je tu na tomto výboru mnoho lidí se zkušeností s tou eh, spotřebitelskou stranou finančních služeb, takže cokoliv, co tam budeme, čeho budeme moci dosáhnout, je dobré. Digitální eh, jednotný trh. Chci připomenout, že tu máme mnoho pozitivních příkladů v Evropě. Hovoříme o tom, že potřebujeme um, odbokávat investice v Evropě. Ale nezapomínáme, že jsou také mnohé eh, úspěšné uh, příklady. V podstatě šest z deseti nejvíce rozvinutých digi- digitálních ekonomik ve světě jsou v Evropské unii. A toto je výbor, který od té doby, co, co v něm působím, se vždycky rádi díváme pozitivně vpřed do budoucna. Naše legislativa musí být tudíž přizpůsobená, orientovaná na budoucnost. A máme také určitou koordinační eh, roli, takže pokud jde o digitální vnitřní trh, musíme zajistit, aby v jedné legislativě jsme neudělali něco, co pak bude v rozporu nebo nebude skoordinováno s, jinou, s jiným eh, legislativním nástrojem. Třeba aby definice eh, byly eh, sladěné napříč celými balíčky. Byly tu zmíněny ehm, přístupy, průřezové přístupy přes různé platformy. Co to je vlastně platforma? Amazon je platforma, eBay, Airbnb, síť babysitterů, může to být také platforma 4 mám 4000 různých platform. Jak zajistíme, abychom měli opravdu ucelený přístup v tomto rychle se měnícím světě? Ano, Maria Koraca Bild. Děkuji vám za uh, vaše uh, odhodlání a závazky v oblasti vnitřního trhu. Já podporuji vaš, vaše snahy o lepš, zlepšení právních norem. Ale eh, důraz byl hlavně na investiční fond než na vnitřní trh, kdy můžeme tedy otočit list. Stále vidíme, že většina členských států, alespoň veřejně, se domnívá, že z těch 300 miliard eh, povstane nějaký zázrak, eh, pracovní příležitosti a růst. A přitom tady se tady říká, že s tím odstraňují pouze určité eh, překážky a roste přitom protekcionismus. Investiční fond může být sám o sobě velmi dobrý, ale vlastně odvádí politickou energii od vnitřního trhu. Je čas znovu nastartovat tento podnět a pokročit v něm. Zmínila to paní Gebhardt, ale zmíní to i já. Horizont 2020 není zdůvodnitelné, abychom tolik prostředků, i když je rozpočet tak velký, 8 miliard, tedy z oblasti, kde víme, že eh, jsou evropské prostředky optimálně využity. Proč to nevezmeme ze zemědělské politiky? Protože se není lepší to vzít z toho, než z eh, vývoj, z politiky, eh, z politiky vývoje, vývoje a inovací. Já vím, že to není jednoduché, ale skutečně nemůžeme to vzít, nevím, jestli není lepší najít jiný přístup, než vzít to, vzít to z výzkumu. A pak, eh, pokud jde o časový, eh, časový horizont, jak vytvořit eh, lepší klima, in, klima pro investice v Evropě. Jinak konečně komise předkládá digitální agendu, digitální vnitřní trh. A já doufám, že to bude formou, která vytvoří rovné podmínky. Hovoří se o evropském cloudu a tak dále. To ne, já doufám, že to nebude další forma digitálního protekcionismu proti firmám třetích zemí, ale že to opravdu bylo tam, aby naše firmy byly konkurenceschopné. To by měl být smysl digitálního balíčku. A prosím, předložte co nejrychleji reálné konkrétní návrhy. Paní Krapíny, děkuji vám. Pane Eh, komisaři, dalo by se říct, že se mi líbí, co jste předložil. Nicméně zůstávají eh, otázky a určité věci, kterým nerozumím. Hovoříte o jednotném trhu. Jistě musíme posílit eh, jednotný trh. A hovořil jste také o důležité kapit, významu kapitalizace malých a středních podniků. Uvedl jste příklady, že jste naví, navštívil nějaké firmy, ale to byly samé velké firmy, nebyla to, nebyl to malý a střední podnik. U nás doma se také ministři a všichni eh, chvástají tím, jak navštěvují firmy, ale jsou to vždycky velké podniky. Takže konkrétní otázka. Co reálně děláte pro malé a střední firmy, aby dospěly k, aby mohly dosáhnout na finance, na výzkumné fondy, na zakázky, protože to jsou vlastně stejné, stejné bariéry, které zatím nebyly odstraněny. Jaký je váš názor, pokud eh, jde o eh, posílení vnitřního trhu a jestli eh, to řeši, když to řešíme pouze regulací nebo deregulací, ale e, ignorujeme tu e, konkurenci zvnější a nikdo nemyslí na tarifní bariéry, na kontrolu, e, označování a tak dále. Jak si myslíte také, že bude fungovat vnitřní trh v kontextu T-typu, zvláště malé a střední firmy? Děkuji. Antonio Lopez is White. Antonio. Listening very intensely to my colleague. I... No, já jsem intenzivně naslouchal, ovšem eh, na rozdíl od svých eh, levicových kolegů, já mám určitou důvěru v tento plán. Já myslím, že eh, ta vaše prezentace je výborná a soudím tak podle dopadu v španělských médiích, dopadu na eh, španělskou společnost. Eh, vnímá se to jako eh, cosi dobrého, živého, užitečného, ne jenom jakýsi další plán z Bruselu. Je to od pana Junkra jako iniciativa Eh, celkem, eh, o jakých jsme dříve neslyšeli. Já se domnívám, že toto je plán, eh, který je také samozřejmě o investicích a já myslím, že skutečně je třeba, abychom přilákali investory. prostě do eh, této eh, zejména digitální ekonomiky. Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký specifický plán, jak oživit tento trh, jak eh, ho učinit důvěryhodnějším, tedy důvěru v tento nový digitální trh, jak zařídit. Zajímalo by mě trošku víc do podrobna, kdybychom mohli jít. Děkuji vám. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já mám praktickou otázku. Zda ten dnešní dokument digitální strategie pro společný trh eh, bude ve více jazycích dispozici, včetně tedy těch malých jazyků, jako třeba malčtina, aby tady se zajistilo, že tady nebude diskriminace. Tedy tolik moje praktická otázka. Dále, do jaké míry očekáváte, že eh, bude chráněn spotřebitel při nákupu online? Ano, tak to bylo jasné a slučné. Dobře. Ano, děkuji vám za prezentaci, pane komisaře. Já jsem eh, velice spokojená a dokonce i eh, nadšená tady tou strategií, tom, že, tím, že máme strategii pro společný digitální trh. Ale mě by zajímalo, Ehm, ta vztah k sharing ekonomii. Proč to tam nemáme v té strategii? Tady máme nějaké dvě platformy a dva zprostředkovatele. Nicméně toto je fenomén, který se proměňuje ze dne na den. My žijeme, cestujeme a prostě tady to všecko má velmi významné dopady na společnost, e, proměna spotřebitelů, trhu tak tak dále, čili e, někdy se těžko definuje, kdo je spotřebitel, e, obchodník či producent v různých situacích. Evropská legislativa jakoby tuto výzvu ponechávala bez odpovědi. A já se právě obávám toho, že členské země si poradí sami na dalších 28 způsobů, dříve než se Evropa rozhoupe a bude se musí, mohla by se postavit do čela. Ana Maria tam hovořila. Ale tady máme prostě šanci. Toto je nová ekonomika a měli bychom stát v čele, tak aby ten společný trh skutečně byl společným a harmonizovaným. Zajímal by mě váš názor. Děkuji. Eh, paní Eva Panova. Děkuji, paní předsedkyně, pane místo předsedo. Jsem velice ráda, že jste dneska mezi námi na výboru IMCO eh, eh, v tento důležitý den odhalení nové strategie DSM. Ale především by mě zajímala otázka k tomu investičnímu fondu. Především tedy blahopřeji k tomu úspěšnému roadshow po celé Evropě. Navštívil jste také Bulharsko, kde myslím, že jste zanechala velmi eh, významnou a viditelnou stopu. Eh, já bych chtěl zdůraznit pár bodů. Myslím, že je mm, to sice celkem jasné, ale vy jste hovořil v některých zemích, třeba také v Bulharsku, že projekty je možné předkládat eh, IB třeba už dnes. Tak eh, občané mi říkali, no počkejte, tak vy jste před týdnem říkali, že v Ekonu pracujete na eh, regulaci, na tedy nařízení k tomu investičnímu fondu no a že to časem bude. A teď prostě jak je eh, možné, že tedy vy jste řekl, že už teď je možné to podávat. My tedy jako poslanci, jestliže, jestliže my jsme to ještě nedodělali, tak jak je vůbec možné eh, žádat o schválení projektu? To by bylo dobré, kdybyste to mohli vysvětlit. A v době, kdy jste pobýval v Bulharsku, eh, my jsme spustili vzdělávací iniciativu, kterou jste podpořil, já vám za to děkuji, protože správně bylo řečeno, že investice prostě nejsou možné, eh, pokud nemáme eh, odborníky. Dnes už eh, byla označena, tedy vydána ta strategie a její část je věnována elektronickým eh, schopnostem, dovednostem, elektronickému vládnutí a tak dále. A pokud se teď týče těch e-skills, těch elektronických dovedností, tak jak může komise, a my samozřejmě potřebujeme takovýto druh vzdělávání, ale jak může komise eh, tomu dát impuls tak, aby to skutečně začalo existovat a bylo to součástí každého učebního plánu? Tři další řečníci. Děkuji, paní předsedající. Pane místo předsedo, já si vážím vašeho zaměření na konkurenceschopnost, nebo si myslím, že toto je skutečně zásadní pro Evropskou unii. My máme méně inovačních firm, startupů a vědeckých parků než třeba v Asii a to zlepšení obchodního prostředí, podnikatelského prostředí a přechodu nových myšlenek do praxe. K tomu se chci ptát? jednoduše, je to oblast, na kterou vy se budete zaměřovat? Děkuji. Pan Lamberts, děkuji vám. Já musím říci, že za, co jsme se tady dozvěděli o lepší regulaci financování a společném digitálním trhu, eh, ano, že to bylo velmi inspirativní. Vy jste teď procestoval všechny členské země a teď máme ještě další dva body. Nejenom tedy to financování, my jsme se právě od paní Kunovsky Běnkovské dosvěděli, že eh, máme strašnou spoustu řízení, které eh, jsou spouštěna pro porušení smluv. A potom tady máme problematiku DPH, tady jste hovořil o rovných podmínkách, ovšem samozřejmě v této souvislosti vaše optimistické postoje jsou skutečně oprávněné. A dále ta otázka lepší regulace. Já jsem listoval balíčkem od komise a, a to jsou prostě takové nějaké drobné cihličky, eh, ve kterých si můžete přehrabovat celkem libovolně, ale mně tam trošku chybí nějaké vlákno, eh, nějaká myšlenka, jak tedy vtáhnout eh, do toho všeho členské země. Nelly Cross eh, v minulém období eh, to přistupovala podobně, to byla taková sekaná, prostě rada si vyhledala to či ono a zbytek odložila. Ale jaké jsou prostě takové ty eh, velké souvislosti, o kterých hovoříte v úvodu a já je tam prostě nenacházím. Pane komisaři, Já vím, že vy rád hovoříte o řadě různých eh, problematik a také hovoříte o sociálním modelu a sociálně tržním hospodářství a tím nás chcete odlišit od Ázie a Spojených států například. No a přitom eh, jedna z těch eh, vizí je taková, že digitální revoluce ovlivní prakticky všechny sféry života. Kulturu, zaměstnanost, příjmy. A že eh, ta myšlenka sociální ekonomie se takto naplní, třeba přihlašování do škol bude prováděno prostřednictvím internetu, stejně tak se budete hlásit do nemocnice, hospitalizace a tak dále. Tady všem, kde je ta sociální část? My jako Evropané bychom měli nacházet také sociální inovace. Děkuji. Okay, now the got a teď eh, má pan komisař 10 minut eh, na to, aby nám odpověděl, než bude muset jít dál. A ještě bych eh, pana komisaře požádal, aby nám mohl věnovat kopii svých svého pros, Eh, svého, svého proslovu. Eh, já jsem se dívala na Twitteru, eh, byla tam akorát otázka teda o poslouchání hudby, vlastní hudby vybrané, když se cestuje podle, po Evropě. Tak, paní předsedkaně, vy jste se ptala, jak souvisí, jaká je konsistentnost společného digitálního trhu s ostatními oblastmi. Eh, velmi pragmatická odpověď by byla taková, že proto máme eh, také eh, místo předsedu komise, který je k tomu příslušný. A je kolega Ansip, když připravoval toto sdělení, účastnilo se toho celkem, myslím, devět komisařů. A to je vlastně Eh, nový přístup, zejména tedy nutný, když eh, děláte tak velké věci, jako je třeba společný trh. Čili my chceme být maximálně konsistentní a domníváme se, že ta struktura vypracovávání podobných dokumentů je daleko lepší, než byla dříve. Paní Koraca Pilt správně řekla, že Eh, tady máme velice eh, zajímavý fenomén, který jsme zdědili od krize. A sice eh, členské země tak nějak se stáhly do sebe a k protekcionismu a zatím tedy od toho neupustili. Když někdo tedy hovoří o lepší regulaci, tak de facto má na mysli protekcionismus. Eh, poněvadž eh, mnozí se domnívají, že regulace je lepší na národní úrovni. No tak dobře, někdy možná ano. Ale eh, určitě je třeba k tomu přistupovat velmi obezřetně a prostě tu lepší regulaci, i když je to chválihodná myšlenka, tak neměli bychom to používat k tomu, abychom si stavěli ploty. Digitální protekcionismus eh, je něco, čemu se musíme vyhnout. Ve sdělení je jasně řečeno, že chceme vytvářet globální platformy. Jsem přesvědčen eh, také komise je přesvědčená, že musíme být otevření a pokud nejsme dosti silní a konkurenceschopní, pak prohrajeme. Ale zároveň eh, to znamená, že pak nebudeme schopni financovat Eh, náš eh, model eh, sociálního blahobytu. Čili bez konkurence schopnosti nebude blahobytu a naopak. Společnost blahobytu stojí tolik peněz, že je třeba si přilákávat spoustu peněz od, z jiných zemí a to je možné pouze, když jste konkurenceschopní pokud se uskrovníme, pak tedy nebudeme potřebovat tolik peněz a můžeme, můžeme polovit, polevit. A potom nebudeme potřebovat takovou konkurenceschopnost. Čili tak já to vnímám. A to je také důvod, proč se pouštíme do vytváření společného digitálního trhu. Čili je to globálnější přístup než jenom jednotlivá odvětví nebo firmy. Eh, pan Krapiny eh, to mě řekl, že bych měl eh, navštívit také menší firmy než jenom ty velké. Ale ano, já jsem taky byl v malých firmách, poněvadž mě skutečně Eh, zajímaly menší firmy, které jsou inovativní a já tam chodím rád, poněvadž eh, já z nich eh, čerpám novou energii, jako třeba ta návštěva v České republice nebo v Itálii. To opravdu mě to pospusuje. Ale kromě toho mě zajímaly ty hlavní překážky pro jejich expanzi. A zdá se, že tou největší překážkou není nedostatek peněz od bank, tedy v některých zemích ano, ale ne ve většině. Největší je nedostatek vlastního kapitálu. My eh, zaostáváme v Evropě v oblasti rizikového kapitálu. A to se zdá být tím nej, tou největší překážkou eh, toho, aby malé a střední podniky investovali do výzkumu a vývoje. Protože samozřejmě, když něco vymyslíte, tak prvních, řekněme, minimálně pět let eh, jste ve ztrátě. A proto potřebujete mít tedy ten vlastní eh, kapitálový polštář. A my bychom tedy skutečně chtěli zdvojnásobit eh, možnosti financování malých středních podniků, tedy aby získali vlastní zdroje. My potřebujeme firmy, které budou růst a které budou inovativní a proto se musíme zaměřit na jejich financování. Paní Jelvasi Sturis se ptala, jak zajistit to, aby soukromníci pochopili nové příležitosti. Tak roučou to je jeden příklad a my také eh, budeme mít určitý komunikační proces po tomto roučou, tak, eh, aby ty soukromé firmy pochopily, že jsou v pozici individuálních klientů EIB, která jim může poskytnout eh, kapitál nebo eh, zajištění proti riziku a tak dále. Tady v tomto případě je to trošku jiné než jinak, než jindy, protože tady do toho nevstupují vlády. Ne, tady to je skutečně napřímo. E, také ten španělský model financování malých středních podniků je dobrý příklad a já doufám, že mnoho firm se to pokusí emulovat. Španělská vláda ze strukturálních fondů vytvořila jiný fond a ten bude schopen poskytnout 5 miliard pro malé a střední podniky, což je hodně i na zemi velikosti Španělska. Toto skutečně je něco, co by si zasloužilo přímo okopírovat. Ano, eh, verze naší strategie eh, v eh, mnoha jazycích, tak já předpokládám, že se tady uplatní běžná politika pořizování překladů Eh, nicméně eh, potřebujeme, aby to bylo eh, rychlé, protože potřebujeme také, aby nám soukromý sektor mm, mm, dával zpětnou vazbu. Jestliže vytvoříme něco nového, jako je právě ten digitální společný trh, je třeba vědět, pochopit, představit si, jak to bude měnit svět do budoucna. Tak pak tady mám ještě pár dalších otázeček. Paní eh, Rosa, eh, vy jste eh, zmínila tu eh, sharing economy. Eh, budeme to analyzovat eh, ve strategii pro vnitřní trh, ale to je velmi složité, velmi zajímavé my to musíme realizovat. Prostě ty, ty eh, odpovědi budou. Čili jakým způsobem tedy eh, do, dospět do té sharing economy, eh, co s tím máme dělat, jak tam dospět, máme trošku počkat, nebo máme být aktivnější, nebo jenom tomu nechat prostor, ať se to rozvine a pak se pustit do regulace. Ale já věřím, že tedy vy se tím také budete zabývat a pokusit se najít eh, tedy eh, způsob, jak to provést. Eh, já tedy tento fenomén vnímám velmi pozitivně. Paní panová, výborná otázka. V Bulharsku, stejně jako v jiných zemích, jsem opakoval, že soukromníci se mohou na EIB obrácet už dnes, pokud se chystají na rizikové privátní investice nebo chtějí investovat do něčeho a nemohou získat eh, prostředky nebo ty peníze by byly příliš drahé eh, právě kvůli těm rizikům. Takže to skutečně stojí za příjmy eh, telefona do EIB, protože EIB analyzuje obchodní případy každý den, to je součást jejich práce. a, a také to v podstatě e, vám mohou nabídnout, pokud zase tak rizikové není, e, přímo tedy financování stát EIB, e, případně pokud je to opravdu rizikové, tak vás nasměruji spíše tady k tomu Junckerovu fondu. Opravdu není třeba vyčkávat, je možné se do toho pustit hned a nestrácet čas. Ano. Ano, ještě také crowdfunding a peer-to-peer -peer funding. Tady eh, jsme eh, poměrně pokročili v této věci. Pan komisář, ano, jistě, samozřejmě. Eh, teď ještě s jakými problémy jsem se setkal v českých zemích. Vlastní kapitál, případně jeho nedostatek. Eh, instituční silnáři investoři jsou eh, zajímavé, eh, tedy se zajímají o připravované projekty a členské země většinou podporují společný trh, ale nejsem si zcela jistý, jestli budou ochotní podporovat naše návrhy. Paní Jaksary, ano, myslím, že jsem to zodpověděl. Jaký efekt eh, bude mít digitalizace na sociální Evropu a na příjmové vize? To teď ještě nevím, ale řekl bych, že by to mohlo posílit rovnost v tom smyslu, že eh, lidé budou mít eh, lepší, rovnější přístup ke službám, jakmile to nastane. Je pravda, že existují lidé, kteří nejsou digitálně napojení, nebo jsou, ale neumí to používat. Ale to se neustále mění. Či v tomto ohledu se opravdu nedomnívám, že digitalizace eh, by měla nějak výrazně narušit rovnost ve společnosti to a určitě ne nějak moc. Takže uvidíme a mm, časem nastane snad i regulace. Digitalizace samozřejmě e, e, není klíčem ke konání dobra. Je to prostě fenomén e, v digitální nebo v tržní ekonomice, která, který umožňuje nové věci. Takže já se rád mezi vás zase vrátím, pokud to budete souhlasit. A ještě na závěr bych řekl, já opravdu doufám, že tento výbor udělá všechno pro to, aby naše členské země pochopily, že teď je čas prohlubovat společný trh, společný digitální trh a že je třeba, aby se politici ujali vedení. Čili opravdu to potřebujeme, politické vedení. Děkuji vám.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 this one. Yeah. Excellent. Okay. My glasses. is this? Your uh, my Okay, hi everybody. Uh, we can... Dobré odpoledne a budeme pokračovat v zasedání a na pořadu jednání je nyní eh, rozpoč, eh, zpráva obchodování s produkty z tuleňů. Změna nařízení z roku 2009. zpravodajem je Kristian Silvio Busoj. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní eh, Koraca Bild. Ehm, ta obecná diskuze již proběhla k tomuto tématu, takže dnes bych chtěl všem připomenout, že záměrem tohoto legislativního návrhu je implementovat doporučení VTO a také rozhodnutí, která byla přijata v loňském roce 2000, eh, v loňském červenci. A týká se prodeje výrobků z nebo zákazu výrobku stolení. Děkuji kolegům za pozměňovací návrhy. Chtěl bych ujistit všechny kolegy, že budeme pracovat společně na kompromisích v nadcházejících týdnech. Jedním z těch kompromisů je záměr um, zachování a také právo na seberu určení Inuitů nebo dalších domorodých komunit. To jsou pozměňovací návrhy 15 až 19 jsem, že kolegové se zhodli také na skutečnosti, že ty lovy, které provádějí Inuité nebo další domorodci, nejsou považovány za nějaké škodlivé k habitatu nebo populacím a rozhodně nejsou prováděny primárně pro komerční účely. Takže to je něco velice důležitého pro inuitskou populaci a pro evropské občany. Podle eh, právníků lingvistů se nám podaří také zapracovat řešení, aby měli právo pokračovat v hospodářské aktivitě v souladu s doporučením VTO ten odkaz na práva indigenních komunit a právo na jejich socioekonomický rozvoj je odkaz na modelovou eh, společnost, pokud se vyloučí tedy právo na obchodování, o tom ještě musíme hovořit. A pak tu máme také návrhy kolegů k bodu odůvodnění 3. Vzhledem ke skutečnosti, že já doporučuji nejít proti doporučení VTO, komisař nám to vysvětlil a stejně tak i právní služba Evropského parlamentu, že toto by mohlo otevří nové mezinárodní spory, takže neporučím na, nedo, Nepodpořím návrhy 28 a 29 k bodu odůvodnění 3 ani návrhy 36 eh, a 39. Dále jsem také konzultoval komisi a nechci tu mít nějaké pokusy na definice nových termínů, jak bylo v návrhu 30. Článek 3 odstavec 1 pod odstavec 1. Tady se pokusíme najít nejlepší znění a dosáhnout kompromisu. Stejně tak článek 3 odstavec 5. Chtěl bych kolegům poděkovat také za jejich přispění k návrhu nového článku, konkrétně 5a, co se týče eh, zveřejné informace. Informace evropským občanům o tom, že lov ze strany inuitské populace je legální aktivita, ale musí to být pouze členové této inuitské nebo jiné domorodé populace. Je to důležité pro ně a doufám, že tedy společně s kolegy, kteří předložili tento návrh, dosáhneme kompromisu ve prospěch co možná nejlepšího výsledku. K článku 7 tady bych také chtěl poděkovat kolegům, zejména paní Šaldmoze, za její přispění a chci ujistit, že já také zvážím její návrhy. A co se týče návrhy na revizi základního nařízení, tady bych rád požádal kolegy a také stínové zpravodaje o jejich názor. Také bych chtěl poděkovat stinovému zpravodaji za socialisty, tedy paní Šaldemoze, za dodatečné informace k jejímu návrhu 44. Já vám ještě jednou děkuji a jsem tu pro vaše případné otázky. Děkuji, Kristiane, a nyní mají slovo štínovi zpravodajové, aby se vyjadřili k pozměňovacím návrhům, je jich dohromady 40 a za SND je to paní Šaldemoze. Děkuji. Já bych Eh, se, chci říci, že tu máme pouze nějakých 49 návrhů. V minulém mandátu jsme tu měli mnohem více pozměvacích návrhů, takže si myslím, že jsme tu našli nějaký společný základ. My na úrovni SNND stále diskutujeme o té linii, na základě které bychom mohli podpořit ty návrhy, nicméně jsme velice otevření tomu nalezení dobrých řešení v těch oblastech té takzvané inuitské výjimky. Ano, samozřejmě mělo by to být v souladu s rozhodnutím VTO, to ano, ale je také zapotřebí <clears throat> učinit nějaké kroky pro to, aby to prostě bylo schůdné, proveditelné pro Inuity. Takže všechny ty pozměňovací návrhy ohledně toho, tady si myslím, že najdeme nějaký společný základ. Stále ještě diskutujeme o tom případu MRM a také stále ještě nemáme jednotný postoj ohledně toho na úrovni SND, nicméně někteří kolegové z SND předložili eh, některé návrhy a ještě to tedy budeme probírat. <clears throat> Tedy abych tady zanechala určitý prostor pro kvalitní jednání. Myslím si, že bude možné nalézt způsoby a na zasedání stínových zpravodajů tam určitě proběhne detailnější diskuze ohledně toho, jak dosáhnout kompromisu. Nicméně jsem v tomto pozitivní a myslím si, že najdeme dobrá řešení. Pro mě je důležité, abychom našli tu řádnou rovnováhu a neotevírali znovu diskuzi o tom, jaké je blaho zvířat a co už není blaho zvířat, protože pokud se do toho pustíme, tak to budou problémy a nedokončíme tento legislativní text do konce té stanovené lhuty, takže si myslím, že bychom neměli zacházet do nových diskuzí, měli bychom jít podle rozhodnutí VTO a umožnit Inuitům jejich způsob, jak tu mít tedy schůdnou výjimku. A pokud tedy půjdeme v této linii, tak si myslím, že se nám podaří opravdu dosáhnout dobrého řešení. Děkuji. Děkuji, Kristel. Já tu ale nevidím nikoho za EKR. Máme tu někoho? Takže nyní za Alde Ulatornes. Děkuji. Já bych také v první řadě chtěla poděkovat zpravodaji za velice kvalitní práci a podobně jako Kristel Šaldemose i e, my si myslíme, že tu máme velice kvalitní pozměňovací návrhy a že pro nás bude možné tu učinit kompromisy, které by si vysloužily podporu ze strany z většiny stran v parlamentu. Nebudu zacházet do detailu, nicméně chtěla bych zdůraznit, že plně souhlasím se spravodajem, že tedy samozřejmě nařízení EU by mělo být v souladu s pravidly VTO, ale určitě, i když s tím nemusíme souhlasit, tak to může být bodem diskuze, co tedy je v souladu spravedlivé TO nebo ne. A k těm pozměňovacím návrhům chtěla bych zdůraznit některé z nich, které jsou naprosto eh, zásadní pro mě a naši skupinu. V první řadě návrh 20, 21 a 46 a další. Tyto návrhy uh, hovoří o silné potřebě kvalitní informační kampaně o těch produktech stulenů. Ta informační kampaň je nezbytná podle mého názoru, abychom se zbavili těm různým nepochopením a mýtům, které panují ohledně užívání výrobků z kůží tuleňů. Mnozí Evropané si milně stále myslí, že je zakázané používat ty tulení kůže z ulovených tuleniů těmi inuity a komise se tady tomu nyní komise se tomu nyní věnuje. Myslím si, že je důležité ale také Evropany informovat o tom, že se nejedná o tuleních mláďatech, protože je zakázáno tulení mláďata lovit a je zakázáno využívat nějakým způsobem kůže tuleních mláďat. Za druhé bych ještě chtěla upozornit na pozměňovací návrh eh, týkající se té inuitské výjimky. Tady jsem eh, velice pevně přesvědčena a doufám, že bude možné dosáhnout kompromisu, tak aby domorodí obyvatelé například v Grónsku mohli i nadále pokračovat v tom tradičním způsobu života a zároveň tedy hluboce respektovat přírodu. To znamená, že budou moci pokračovat v tom jejich kulturním způsobu života v úzkém spěti s přírodou. A za třetí bych chtěla změnit, změnit tu uh, výjimku výmětu. Samozřejmě, jak víme, i nařízení EU by mělo být v souladu s, roz, s pravidly VTO. Nicméně to znění toho návrhu komise je podle mého názoru v rozporu s jinými druhy nařízení EU, například právě to nařízení o výmětech ryb. Takže můžeme hovořit o tom, jak najít nějaký kompromis, který bude brát v potaz pravidla VTO a otázku biodiverzity, která je ve hře, když se hovoří právě o těch výjimkách u výmětu. Já osobně si myslím si, že to plítvání přírodních zdrojů, pokud by tulení ulovení v Balckém moře, tak by s nimi byly, bylo vynakládáno nebo nemělo pardon, omlouvá se řečnice, mělo být vynakládáno tak, jak navrhuje Evropská komise. A to je z mé strany vše a velice se těším na zasedání stínových zpravodajů a probíhající jednání. A opravdu doufám a myslím si, že bude možné dosáhnout kompromisu k těm různým pozměňovacím návrhům. Děkuji Ule Tornes a nyní za zelené Igor Soltes. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Prvně mi dovolte eh, poděkovat za skvělou práci při přípravě této zprávy. A nezbývá mi, než upozornit, že se jedná o velice důležitou legislativu pro zelené a pro životní podmínky zvířat. Pokud si vzpomenete, v roce 2009 jsme velmi rezolutně podpořili zákaz obchodování s produkty z tuleňů v Evropské unii. Už tady jsme konstatovali, že v této legislativě jsou mezery a je těžké uvádět to pravidla do praxe, eh, tady o tom zabíjení těch tuleňů tím humánním způsobem. A eh, je nutno splnit pravidla VTO, která eh, ty stávající výjimky považuje za diskriminační. Tato revize by tudíž neměla sloužit jako záminka přijímání nějakých dalších opatření, která by nesloužila účelu plnění podmínek VTO, nebo by dokonce více ještě podkopávala právní základ zákazu obchodu s tuleními produkty v Evropě, v Evropské unii. Zelená skupin, eh, skupina zelených se bude eh, stavět proti jakémukoliv takové, takové snaze a vítám záměr komise zaměřit se na legální odpověď, eh, kterou musí komise dát VTO. Návrh komise by se měl ještě zlepšit, aby se vyjasnila jasnost textu, aby tu nebyl nesoulad. Takže jménem zelených a mým vlastním jsem předl, předkládám některé pozměňovací návrhy zaměřující se zejména na dvě otázky značného významu. Potřebujeme plnou konzistentnost, pokud jde podmínek eh, té výjimky pro Inuity a produkty z lovu, které eh, neslouží k základní obživě nebo jsou eh, za, prováděny s obchodními účely, jsou zakázané. Proto zelení hájí tu pozici, že zlepšení návrhu komise by se mělo týkat zákazu, nikoliv omezení um, obchodování s těmito produkty. Domníváme se také, že by bylo velmi užitečné, kdyby, a bylo by také na místě z hlediska výjimek definovat, co eh, znamená eh, ta, eh, co znamenají některé ty výjimky jako tak základní obživa. Proto jsme předložili také definici pozměňovacím návrhu číslo 5. Doufám, že se nám podaří najít rozumné řešení. Takže tím nebudeme podkopávat stávající legislativu. Jsme si vědomi postoje Inuitů, jejich pozice a nesmíme všech zapomínat na účely eh, tohoto nařízení kde se zaměřuje na podmí, životní podmínky zví, zvířat, ne na podmínky lovu. Smyslem není eh, žádným způsobem zasahovat nebo e, měnit e, podmínky lovu v členských státech. Děkuji vám. Omlouvám se. Nevysvětlila jsem možná svůj pozměňovací návrh 44. Je to prostě pokus vyjádřit, že komise má právo jednat v případě, že ten lov se konal před primárně ke komerčním účelům. Pokud bude komise jednat, měla by do toho zapojit i členské státy ohledně toho, jak řešit tu reakci. Viděli jsme už v dalších oblastech, že to funguje, ale primárně tedy mi jde o to zapojit do toho členské státy. A stínový zpravodaj Marko za EFDD dorazil. Ano. Omlouvám se za to spoždění. I open the debate and, and then we'll, we'll... Eh, teď zvažujeme pozměňovací návrhy eh, k směrnici o prodeji, eh, obchodování s tuleními produkty. Ale tak to se omlouvám, tak to jsem měl, to jsem špatně. James Nielsen, děkuji vám. Budu hovořit švédsky. Abych mohl volit skutečně ta um, pravá slova. Stávající pozice, tak jak byla přijata v roce 2009 Evropským parlamentem, měla dvě výjimky. Jednak výjimku uh, Inuitu a dále udržitelné řízení uh, mořských zdrojů. Já jsem tu nebyl, ale někteří tu byli Slyšeli jsme, co říkali v poslední diskuzi. Oni říkali, že bez těchto dvou výjimek by ta pozice nezískala většinovou podporu. VTO nyní přišlo s eh, vlastními eh, výnosy, my ho je musíme respektovat. Ale já se na to dívám tak, eh, stejně tak jako čtyři balské vlády, které provedly právní analýzu a které říkají toto. je možné skombinovat eh, pravidlo VTO s částečně upravenou výjimkou pro ří, udržitelné řízení národních e, námořních zdrojů. To je důležité z hlediska envir, životního prostředí v oblasti Balského moře. Komise však eh, tuto možnost vůbec neotestovala Komise ani neprovedla žádné posouzení dopadů o tom, co se stane, když tuto výjimku odstraníme. Podle mě je neakceptovatelné to, že neprov, neprovést tedy posouzení dopadů, vzhledem tomu, že naše pozice, pozice Evropského parlamentu se potenciálně změní a vy místo toho navrhujete, aby byl tento návrh odstraněn, aniž bychom přeskoumali dopady. Já jsem předložil um, návrhy v tomto smyslu. Je to o zodpovědnosti za naše životního prostředí. A Baltské moře je nesmírně citlivé prostředí. A já proto doufám, že existuje nějaká možnost eh, skutečně optimálním způsobem jednat. Děkuji jen si. Eh, Liza Jakonsári. Děkuji. Souhlasím s tím, co eh, řekl Jens Nilsen. Otázka tuleňů je eh, souvisí s, s zahraniční politikou, neboť Kanada se stavila proti tomu, aby Evropská unie byla členem um, Arktické rady v poz, pozici po, pozorovatele. A obchod s je důležitý v Kanadě. A navzdory této výjimce pro Inuity se má za to, že to podkopalo poptávku po tuleních produktech v Evropě. To je něco, co souvisí tedy i s řízením námořních zdrojů. Tuleňů přibývá, což představuje problém z hlediska ryb. Zejména eh, v oblastech eh, těch souostroví, kde jsou, eh, kde je rybolov důležitý. A tuleni kteří jsou eh, loveni za tímto účelem, nemohou být prodáváni. Tady je trochu morální problém. To, že říkáme, že úlovek ne, nesmí být k ničemu použit a musí eh, být ponechán, aby se rozložil eh, prostě na útesech, to může být problém v Evropě. něco, něco absurdního. Oni se nejdřív uloví a pak se, pak se s tím ulovkem nic neudělá. K ničemu se nevyužije. To by vytvářelo absurdní ob, obrázek eh, naší činnosti. Takže komise by měla um, pokročit, eh, provést nějaké posouzení dopadu. Děkuji a nyní Kalas. Ano, naprosto souhlasím s paní Jakonsáry a s panem Nielsenem. Jsou to vlastně dvě různé věci. První je, jsou životní podmínky zvířat. Nehovoříme o tom, jestli můžeme to leně lovit nebo ne. A jde o to, když jsou licence vydány a dojde k odlovu, jestli můžeme použít kůže, produkty, něco z nich udělat a nepromarnit tyto produkty. Není to o tom, jestli lovíme mláďata tuleňů nebo něco podobného. Pokud to zůstane tak, jak to je, a zůstanou tu licence na lov eh, tuleňů, ale nic z nich nemůžeme udělat, buď je to eh, prostě mrhání, nebo to přispívá k šedé ekonomice. A ty produkty se stejně prodají, ale nelegálně. Takže to, je, to jsou ty hlavní věci, o které tu jde. Děkuji, Kajo. A poslední, předposlední tedy řeč, řečník je Evelyn Gebhardt. Eh, Děkuji. Eh, tady eh, je třeba dbát na to, aby tady neabsolvovali příliš vzrušenou debatu. Já eh, si pamatuju, když to tady sválil poprvé a bylo to velmi, velmi obtížné k něčemu dospět, čili bych eh, byla nerada, kdybych se to zase znovu otvírala od začátku. To je ten cíl a já bych tedy varovala před tím, eh, abychom znovu rozebírali, rozpitovali všechno to, co se v těch diskusích objeví. A toto já vlastně bych chtěl o toto požádat eh, všechny zpravodaje jako zpravodaje, eh, protože eh, je třeba si pečlivě prostudovat to, co je v návrzích VTO a pracovat v souladu s tím. Já ještě si říci toto, že my jsme pro Inuity zavedli tuto výjimku, poněvadž jsme chtěli zachovat jejich živobytí. A i tak to bylo velmi sporné tenkrát v Evropském parlamentu. A sice mimo jiné proto, že eh, to nebylo zcela v souladu eh, s pravidly, ke kterým jsme se zavázali v rámci VTO. Čili já bych skutečně prosila, abychom eh, ty debaty znova neotvírali, ale spíše ten zákon upravili jenom tak, aby to stačilo na dosažení souladu s požadavky VTO. Děkuji, Evelyn. A ještě tedy já. Ano, samozřejmě je možné debatovat eh, o tom, eh, zda se pravidla VTO mají aplikovat mechanické či ne. A já bych chtěla podpořit předřečnici a sice v tom smyslu, abychom zachovali eh, výjimku pro řízení mořských strojů. Samozřejmě je, je tady určitá realita eh, v kolem Balckého moře, poněvadž eh, je zde určitá, určitý zvyk lovit nikoli pro účely komerční, ale jenom pro zprávu a řízení živých strojů v moře. Samozřejmě, jakmile eh, to, co se uloví, se zase zahazuje, tak to je strašné plítvání a mě by skutečně eh, zajímalo něco, eh, co, čím tady píše zpravodaj, a sice vyhazování z cených zdrojů, protože my zde v Evropském parlamentu eh, se snažíme o lehčí dopad a udržitelnější výsledek. Čili bylo by dobré, kdybychom respektovali, respektovali eh, to eh, rozhodnutí, které ti přichází z VTO, ale mm, zároveň nešli do otvírání všech možných souvislosti a tak dále. Ano, je to výjimka, je to činnost ve eh, velice malém rozsahu, ale má velký význam pro řízení mořských zdrojů. A eh, nyní dám slovo zpátky Kristianovi zpravodaji. Eh, Leda, že by ještě komise se chtěla vyjádřit. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Jenom stručně. Zdá se, že se shodujeme na tom, že je třeba zajistit soulad s eh, pravidly VTO a já bych tady měl čtyři komentáře. Za prvé, to je Eh, výjimka v řízení eh, mořských zdrojů a její zrušení. My si myslíme, že zrušit tuto výjimku je nezbytnost, abychom se dostali do souladu s pravidly VTO. Neviděli jsme zatím žádný návrh, který by eh, jednak zrušil diskriminaci a zároveň zachoval ten zákaz. To by znamenalo, že ten eh, zákaz eh, se, buď se ten zákaz oslabí, anebo diskriminace zůstane. Současně s tím bych chtěl zdůraznit, že zrušíme-li tuto výjimku, v žádném případě se to nepromítne do e, řádného řízení strojů nebo do způsobu lovu tuleňů. Také bych chtěl říci, že tady máme například eh, jiný způsob zacházení s ulovenými tuleni, jako využití v komunitě nebo darovaně tak dále, to je možné, ale eh, tady jde čistě o umistování těchto produktů na trh, což prostě není možné a mm, my jsme dostali potvrzení eh, to, tohoto od VTO. Co se týče výjimky pro Inuity, tady je důležité to, aby to byla výjimka, která má smysl. Tady došlo k pokusu eh, zavádět tam pojmy, jako je trvalá udržitelnost, což samozřejmě není nutné eh, proto, aby se vyhovělo eh, VTO. Tady jde prostě jenom o to, aby se tady neobjevovala diskriminace. Eh, pokud tedy chceme eh, mít tu výjimku pro Inuity, musí to být tedy opravdu eh, řádně ošetřeno, tak aby to nešlo využívat komerčně. Protože my tady ne, neříkáme, že to musí být musí být o lov výhradně pro komerční účely. Dále, pokud si týče revize nařízení, tak já myslím, že tady je důležité rozlišovat mezi tím, že se eh, řekne, že něco je v pořádku v souladu s našimi legislativními praktikami a eh, v podstatě, když to bude dobře navrženo, tak to nemusí být v nesouladu s VTO, ale eh, trošku nám leží na srdci problém celkové revize, poněvadž by se mohla právě otevřít ta debata znovu a v zásadě by to také bylo v nesouladu s myšlenkou eh, souladu kompliance. To je vše, děkuji. Děkuji. Hovořil k nám eh, šéf eh, právního oddělení DG Trade, takže jsme tedy očekávali, že to bude vysoce právnické. A teď náš zpravodaj. Marian, děkuji vám, budu velmi stručný. Skutečně jde o otázku politickou, nikoli technickou, jak jsem se obával, jak jsem očekával v začátku. Nicméně řešení se najít musí. tak, aby se požadavek VTO zapracoval do evropské legislativy. Času není nazbyt. Eh, eh, termín nám vyprší v říjnu, eh, kdy mm, ten legislativní akt a související předpisy už musí být hotové. Já bych chtěl ujistit všechny o tom, že se snažíme mm, najít maximum kompromisu, i když těch pozměňovacích návrhů není mnoho. A já bych chtěla poděk, chtěl poděkovat zejména paní Gebhardt, která eh, velice jasně vyjádřila něco, o čem jsem také přesvědčen. Teď opravdu není vhodný okamžik na to, abychom otvírali znovu debatu o zákazu. Neměli bychom jít nad to, Eh, co je potřeba eh, pro to, abychom eh, byli v souladu s pravidly VTO. Čili je třeba lépe vysvětlit i tu inuitskou výjimku tak, aby se tady mm, zabránilo nedorozuměním a myslím si, že to tak už bylo v prvním návrhu Evropské komise. Současně ovšem je třeba abychom tady nevymýšleli nové definice a nepřesahovali eh, ten rozsah, ten původní rozsah a působnost návrhu Evropské komise. Pokud se týče řízení mořských zdrojů, tak tady bych chtěl opakovat, že se budu řídit eh, radou Evropské komise a také naší parlamentní eh, legislativní služby, eh, tak abychom nevytvářeli novou legislativu. Vím, že jde o záležitost sensitivní a důležitou pro pobaltské a severské země. Uvidíme ještě, jak to dopadne v jednání v radě. Ale jinak právní stanovisko Evropského parlamentu a právní stanovisko eh, kompromisu eh, komise se bude snažit o eh, najít kompromis tak, abychom nemuseli příliš otevírat legislativu a přepracovat ji. Výsledky se budou velice brzy. Děkuji vám. Takže já děkuji panu zpravodaji. Tato debata je Eh, ukončena a ve výboru bude hlasovat 4. června. A nyní se dostáváme ke stanovisku rozpočtového výboru k rozpočtu 2016 a k dialogu. Eh, spravodal, eh, navrhovatelkou je paní Gál Pelec za EPP a já jí dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já... Já jsem velice ráda, že vám zde mohu představit tento návrh. Jde o návrh rozpočtu a sice všeobecné položky eh, na rok 2016. Chtěla bych začít něčím, co bude důležité potom z technických a procedurálních důvodů. Eh, s kolegy eh, jsme se shodli na tom, že musíme eh, zpracovat dvě stanoviska, jedno nestačí. A tato skutečnost do značné míry změní postup prací. Já bych chtěla říci, že v současné chvíli jde o první návrh k tomuto, ná, k tomuto návrhu, čili Tady nepůjde o úplně tak eh, o přesná čísla, ta ještě neznáme, jak by měly vypadat eh, v rozpočtu. Eh, my se teď budeme bavit o tom, jak zde budou vystiženy priority našeho výboru. Zde se účastní také pan Fernandez, který už eh, v minulosti eh, byl zpravodajem a tím a eh, tedy budeme zatím tedy přidělovat mandáty pro jednání 3. června. Takže já bych prosím, tedy prosím kolegy, aby se nezaměřovali na jednotlivé položky rozpočtu a čísla, poněvadž ty na ty přijde až v našem stanovisku v červnu. Já bych chtěla poděkovat sekretariátu IMCO a také za koordinační práci komise eh, za to, že se nám podařilo hned na začátku eh, velice dobře vymezit priority. Já už eh, jsem k tomu něco eh, řekla a také mm, šlo sdělení panu Fernandezovi. Naše dnešní debata je tady proto, eh, abychom si mohli o těchto věcech promluvit. A teď k jednotlivým prioritám. Tak za prvé jde o jednotný společný trh, který je klíčovým faktorem. A jak tady už hovořil pan komisař, Naší zodpovědností je to, aby společný trh zůstal prioritou a to prioritou srozumitelnou. V této souvislosti vás mohu ujistit, že hospodářský růst je pro nás velmi důležitý, tedy chceme, aby to bylo taky reflektováno v rozpočtu, tak aby mohl vznikat společný trh dále. Další téma je politika ochrany spotřebitelů, to je také naše priorita a i zde bude zapotřebí rozpočtových prostředků a kontingentů. Je mimořádně důležité, aby se posílila důvěra spotřebitelů, čili eh, aby se pro ně byla jistota, abychom zde měli řádnou spotřebitelskou politiku a abychom mohli reagovat na hospodářské změny. Mým eh, třetím tématem, eh, a to je spolu se zpravodajem z rozpočtového výboru, je to, že je pro nás velmi důležité, aby eh, abychom mohli zajistit příslušnou zaměstnanost a růst. Eh, nechci zapomenout ani na financování fóra pro společný trh, ani fungování celní unie. My víme, že to jsou ovšem věci, které eh, patří do kompetencí komise. Také víme, že eh, instituce budou hrát Eh, značné eh, eh, značnou roli a to se týká zejména normalizačních, standardizačních institucí a podstatné je, aby se postupovalo jednotně ve všech členských zemích, tedy aby se sjednocovaly standardy a normy a to je třeba podpořit příhodně dimenzovanými rozpočtovými položkami. Domnívám se, že ten plošný škrt 20% eh, by zde nemusel být přijatelný pro rok 2016. Ale samozřejmě eh, konkrétní čísla se objeví až v našem příštím návrhu. Chtěla bych také se zastavit u nástrojů vnitřního trhu a zdůraznit například Solvit. I toto jsou položky, které potřebují eh, přiměřené částky a ty konkrétní, eh, ta konkrétní čísla budou později, jak jsem řekla. No a ještě na závěr bych chtěla eh, zdůraznit, že systém pro řešení sporu online by tady měl hrát velice důležitou roli. Myslím, že souhlasíme všichni s tím, jak je to důležité a že je proto připravit a vyhradit dostatečné prostředky. Já si uvědomuji, že tyto položky se tady objevují každý rok. Já sama e, jsem stínovou zpravodajkou e, už mnoho let, ale jsem přesvědčená, že tyto body e, je třeba opakovat rok za rokem. A samozřejmě jsem připravená a těším se na vaše pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Thank you very much, Ildiko Galspeles. Uh, any comment from... Děkuji kolegyně Galpelec. Maria Grapini, prosím. Děkuji. Já jsem stínovým spravo, stínovou zpravodajkou za naší skupinu a od začátku eh, chci ocenit tu, tu koncentraci paní zpravodajky, jak v několika bodech se jí podařilo to schrnout. Bohužel náš výbor dává pouze stanovisko protože eh, zodpovědným výborem je výbor pro rozpočet. I když si myslím, že bychom měli mít významnější roli, eh, protože samozřejmě rozpočet se sestává mimo jiné i zvnitř, tvořen vnitřním trhem. Ovšem, eh, setkáme se ještě zítra. Já jsem sformulovala zatím pouze dva pozměňovací návrhy, abych posílila to, co je už ve zprávě, pokud jde o význam vnitřního trhu, který musí být silnější, integrovanější a také e, příznivější pro malé a střední podniky. To je určitě bod, který by se tam měl doplnit. Jsem nesmírně ráda, že je tam, jsou tam doporučení o ochraně spotřebitelů, měli, musíme vytvořit tu no, rovnováhu mezi konkurenceschopností a ochranou spotřebitele. A v bodě 6 paní zpravodajka velmi správně podtrhla význam eh, záru, záru, záruky adekvátního financování. Ale e, toto slovo se může použít i negativním způsobem. Co to znamená adekvátní? Někdo může říct adekvátní prostě něco, co stačí. Ale já tím chci říct, že potřebujeme eh, významnou částku pro program Kosme, ne pouze eh, dostatečnou, čili adekvátní. Jinak jsem přesvědčena, že eh, nakonec dospějeme k nějakému vhodnému řešení. To bude záležet také na hlavním zodpovědném výboru Jinak eh, jsou tu, eh, v podstatě psali jsme eh, často, eh, podpořili jsme často některé body eh, rozpočtové výboru. Děkuji za tu, ještě jednou za tu koncentrovanost a stručnost a výstižnost eh, těchto formulací a doufám, že zítra budeme moci tuto otázku doladit. Děkuji paní Grapini Šedou za SND a doufám, že i další stínoví zpravodajové za další skupiny už byli jmenováni. Ještě bych zopakovala ty lhuty, ale přejete si ještě něco k tomu říci? Vítejte, přišel jste právě včas. Jste Gerike. Ehm, Uh, speaking for Ulrike Trebesius. Pan Gerike. Já tu zastupuji kolegu. To je ale asi k rozpočtu. Ne, tak budeme postupovat. Takže lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k rozpočtu, mandát pro trialog je 12. května a hlasování na výboru IMKO 4. června. A ještě než postoupíme k dalšímu bodu, chtěla bych přivítat skupinku ženské organizace ze Švédska. Vřele vás vítáme, děkujeme, že jste se k nám dostavili. A dalším tématem našeho pořadu jednání je možné rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. To je stanovisko pro výbor Jury a zpravodajem pan Nikola Danty. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dnes tu projednáváme téma, které se již několik měsíců chystalo na pořad jednání, ale v první řadě bylo zapotřebí vyřešit takový střed zájmu a pravomoci, což se vyřešilo teprve před několika týdny a to ne pozitivně pro náš výbor. Z toho důvodu to máme stanovisko pro ten přidružený výbor Jury, který je tedy eh, příslušným výborem v této věci, ale myslím si, že i ohledně toho, co se týče těchto témat, je to důležité, protože to ve prospěch našich spotřebitelů a vnitřního trhu, tak si myslím, že bychom mohli eh, přispět k té práci paní zpravodajky Virginie Rozier, která je ostatně i členkou tohoto výboru. Je to velice důležité téma, já osobně eh, na něj nahlížím jako na velice důležité a ten návrh stanoviska, které jsem připravil, je e, samozřejmě omezený, co se rozsahu týče, to je ostatně stanoveno v našem jednacím řádu, takže to eventuálně ještě mohu obohatit o pozměňovací návrhy, které ostatně očekávám i od kolegům. Komise tedy eh, vydala zelenou knihu, která je výsledkem takové dlouhodobé práce. Už jsme dlouhá léta čekali na sdělení, že v roce 2011 komise zahájila tu prvotní analýzu té možnosti, že by se rozšířila ta označení eh, eh, ochrana, ochrana zeměpisná označení na nezemědělské produkty. Ovšem, já doufám, že komise i díky našemu přispění předloží takový legislativní návrh, který tedy to eh, rozšíří ta zeměpisná označení i o nezemědělské produkty. Protože v dnešní době eh, panuje taková fragmentace vnitřního trhu Máme tu 15 členských států, které již mají národní, regionální nebo i místní zákony či normy, které vytvářejí takový fragmentovaný rámec eh, pro výrobu eh, těchto produktů umožňují určitou národní ochranu, co se týče zemědělského označení. Tak to vypadá tedy tento fragmentovaný rámec a my doufáme, že Nový text by vše pomohl více sladit, protože ta situace je opravdu rozdílná, velice rozdílná země od země. Doufám, že se nám tímto podaří ten trh prostě zuniformizovat. Uh, Evropská legislativa by měla ostatně také velice pozitivní dopady na producenty, na spotřebitele a z obecného hlediska celkově na tu socioekonomickou oblast EU. Jen rychle ještě bych chtěl říci, že je důležité objasnit některé body, ochraňovat na výši, transparentnost, vysledovatelnost produktu, přispět k boji proti padělání výrobku a podobných eh, nekalých obchodních praktik, které jsou velice škodlivé pro naše malé a střední podniky a také usnadnit přístup na trh výrobkům, které mají jenom určitou omezenou možnost svého šíření, takže by se jim dodalo viditelnosti. A v tomto Evropská komise prostřednictvím té zelené knihy hovoří o nějakých čtyřech milionech přímých či nepřímých nových pracovních míst, které by tímto mohly vzniknout které eh, tedy jsou do toho zapojeny. A to jsou právě a zejména malé a střední podniky. A je třeba brát v potaz, že dvě třetiny z těch oblastí, odkud pocházejí tyto výrobky, jsou prostě regiony, kde je vysoká chudoba, vysoká nezaměstnanost přesahující 20%. Jsou to prostě ty um, problémové regiony. Pomůže to zase územnímu rozvoji, turistickému ruchu, šíření kultury a podobně. Uh, Máme tu už zkušenosti s, ozna- s výrobky chráněného značení původu, ty, těmi zemědělskými, které byly, tak říkajíc, marginalizovány, ale prostřednictvím toho viditelněji díky i rozvoji turistickému a kulturnímu, tak e, se mnohem lépe šířily. Myslíme si, že i u těch nezemědělských produktů by mohlo dojít k takovému zlepšení a zase by to mělo celou řadu pozitivních dopadů na všech možných úrovních. Ještě několik takových prvků z té zelené knihy. Myslím si, že by se to mělo proměnit v takový jednotný systém, na evropské úrovni, založený na jasných kritériích, transparentnosti. Vše by se mělo řídit prostřednictvím jednotného rejstříku a mělo by se to držet podobných rigorózních pravidel jako u těch eh, zemědělských produktů. Protože tady jsme zaznamenali úspěch Komise tady také právě zvažuje i, nebo bere v potaz i zkušenost s tou, vlastně, tuto úspěšnou zkušenost s těmi zemědělskými produkty, i když víme, že uh, někdy ty postupy bývají často takové kostrbaté a věci se vyvíjejí pomalu, systém může být těžkopádný, nicméně je za je důležité také zajistit to nezbytné propojení na region a nezabraňovat ale nějak možné inovaci, technologii, výroby a podobně. Já jsem se tady omezil na ty aspekty, které výlučně patří do pravomocí našeho výboru a ještě bych se chtěl změnit o té komerční dimenzi to rozšíření ochrany zeměpisného značení na zemědělské produkty by mělo také posílit koherentnost postoje Evropské unie i na té globální úrovni, co se týče ochrany zeměpisného značení, a to jak na bilaterální úrovni, tak i na té unilaterální. Myslím si, že by to mohlo vést k vytvoření společných nástrojů, které by pomohly podporovat naše evropské produkty. Děkuji a nyní stínový zpravodajové v první řadě za EKR. Gerike. Pan kolega tady nemohl být, nemůže být, takže já tady mám text ke geografickým původu. E, to je koncepce, kterou podpoříme. Podobně jako u ochrany potravin je třeba chránit eh, lokální tradice. Pomůže to ochránit a zachovat tradiční produkty a zejména strukturálně eh, slabým regionům toto může pomoci. Jde o kolektivní duševní vlastnictví regionu. Eh, tento eh, koncept není problematický, neboť to na nic nenaráží. Eh, v každém regionu se dá vyrábět sklo a není to něco jako třeba merino sklo, prostě je to sklo. Eh, pokud eh, někdo nabízí chráněný produkt, je nadále v konkurenčním postavení vůči producentu podobných výrobků. Domníváme se, že je vhodné se tímto tématem zabývat a tak to se k tomu staví také zpravodaj a to znamená, že my rádi toto podpoříme. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za EPP pan Štefanek. Štefanek. Děkuji. Geografické eh, označení sahají hluboko do naší historie a vždy byla spojena s kvalitou a specifickými vlastnostmi určitého území. Nebylo to jenom eh, kvůli surovinám, ale také eh, lidské práci a produkčním systémům. Ukazuje se, že roste význam ochrany zeměpisných eh, označení i v celé globální ekonomice. Souhlasím s tím, že nedostatek jednotné ochrany země, zeměpisných označení u nezemědělských výrobků přispívá k vytváření fragmentární situace v Evropě. Výrobci nezemědělských výrobků, který, kteří chtějí chránit svá zeměpisná označení v Evropské unii, musí nyní si zajišťovat ochranu v každém členském státě zvlášť, což není v souladu s cíly vnitřního trhu a pochopitelně to znamená pro firmy další náklady. Tato situace není však řešena dohodou o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví, tak jak je schválila Světová, zdravotnická, Světová obchodní organizace, která eh, pouze obecně zavazuje členské státy eh, povinností dát tím k dispozici právní prostředky na ochranu jejich zeměpisných označení. A jednotná regulace zeměpisného označení těchto produktů by přinesla eh, přínosy evropským spotřebitelům také z hlediska ochrany eh, práv na pravdivé informace o daném produktu a umožnilo by jim to přijímat informovaná rozhodnutí na základě spolehlivých údajů. Důležitým aspektem jakékoliv evropské legislativy je princip dobrovolnosti. Výrobci budou mít možnost obrátit se na národní orgány, eh, aby ochránili jejich zeměpisné označení na základě jejich vlastního dobrovolného rozhodnutí. A to znamená, že na základě komise by měla respektovat eh, toto doporučení. Děkuji, pan Stefan, pane Štefanec. A Denis eh, Dion za GUE. Děkuji. Má bezprostřední reakce k další zprávě o zeměpisných označeních je taková, že bychom neměli ehm, přidávat, rozmnožovat byrokracii v Evropské unii, ale tohle je trošku jiná situace. Je to zelené knize a je to také dobrovolné. Čili je to pro firmy, které chtějí, které si přejí eh, chráněný status zeměpisného označení. Myslím, že ta zpráva je v pořádku. Mám ovšem otázky ohledně toho, jak se to bude eh, naplňovat v praxi. Hovoří se o nějakém evropském rejstříku, ale to si vyžaduje nějaké předchozí ehm, inspekce, prověrky. Nemůže firma jenom říct, že něco pochází z určitého regionu. Musíme se ubezpečit o tom, že to tak je, zvlášť pokud eh, bude ochrana dávána pro celý vnitřní trh. Jak se provedou tyto prověrky? Je to kombinace, je, spoleháme se na národní eh, kontrolu nebo bude existovat evropský prověřovací systém? Opět, abychom se vyhnuli eh, dalším rozmnožování byrokracie, aby pak nebylo mnohem těžší dostat se do evropského eh, rejstříku, než dostat se do těch samostatných rejstříků členských států. To je jenom takový, taková drobná poznámka, jinak eh, podporuji eh, tuto zprávu a pří, přístup zpravodajky. Děkujeme. A za FDD pan Zulo. Děkuji vám. Děkuji naší kolegyni za tuto zprávu, která se dotýká mnoha důležitých um, aspektů. Ochrana, chci se vyjádřit k ochraně místních eh, produktů. Ta by neměla souviset jen s, se zeměpisným označením, ale i s celkově s kvalitou. Protože ta kvalita právě určuje výjimečnost toho výrobku. Nejenom to, odkud je. To je hezké, aby komise eh, nějakým způsobem přijala intenzivní opatření. Jistě může to být dobré, může to informovat i spotřebitele, protože bude v něm zbuzovat určitě očekávání kvality, ale ty místní tradice jsou samozřejmě dědictvím, které nechceme ztratit. Budeme tím moci chránit také místní eh, pracovní příležitosti. A všichni tak budou moci eh, tedy těžit také z, mm, z toho z hlediska třeba cestovního ruchu. Budeme tím bojovat proti padělání, nekalé konkurenci, což jsou jevy, které se vyskytují i uvnitř Evropské unie, i na venek. Ale ačkoliv vyzdvihuji eh, tuto výzvu a případné nařízení musí skutečně být schopná eh, vypíchnout ty kvality, které už na našem území jsou. Nyní zahajíme debatu. Katrin Steeler. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce, děkuji kolegyním, které se vyjádřily. Myslím, že rozšíření tohoto na jiné než potravinářské produkty, zemědělské produkty. To je významné. Třeba ve Skotsku u nás máme mnoho, mnoho produktů, které nejsou zemědělského charakteru, ale které by z toho měly velký zisk. E, některé naše periferní komunity by měli by získali ochranu jejich kvalitních produktů. Příklad. Ehm, ta tkaněná látka Harris Tweed, ehm, i když je chráněna pod britským, podle britského práva, tak lidé provádí rep, vyrábí repliky. I když to není přímo ten produkt. A kdykoliv budete moci navštívit Isla, eh, ostrov Lewis, kde eh, je, kde můžete vidět příklady toho, jak i dokonce známé firmy, známá jména, i prostě okopírovali ten vzor a využili to dobré jméno. Existuje tu tudíž značný potenciál. Teď nevím, kdo to byl, kdo, byl, kdo hovořil o e, vymáhání a to je opravdu e, kriticky důležitá věc. Je tu e, oham, čili um, úřad pro harmonizaci vnitřního trhu. Tam, tam vidíme hodně úspěšných um, příkladů, čili role donucovacího, to, tento donucovací aspekt této záležitosti je důležitý, nesmíme ho ztrácet ze zřetele. A je hodně takových e, e, názvů geografického původu, které by z toho měly velký prospěch. Vidíme, jak e, se to osvědčilo u potravin, Eh, příklad našeho černého pudingu, eh, jeho ochrana eh, byla dost podstatná, stejně tak případ jednoho síra skotského, ale pokud jsou to nepotraviny, tak je to skutečně nová kapitola, nový začátek. Děkuji a nyní paní Grapiny. Děkuji vám. Děkuji, Ana, Ana Marie. Já chci říct hned, Eh, od začátku, že tohle, tohle velmi podporuji. Dokonce už v roce 2013 jsem za to eh, lobovala, abychom měli něco eh, podobného i u nás v Rumunsku, ale chci k tomu dopad, do, dodat pár věcí. Co to vlastně obnáší když máme tolik produktů, které třeba dobře známe v našich zemích sami eh, nezemědělského původu a které teď mohou být podrobeny ochraně. Teď máme tedy eh, přes 2700 eh, produktů, které se těší oznámení, to je tedy té ochraně, a to jsou potraviny. Ovšem můžeme si představit až desítky tisíc produktů, Eh, a představte si, jak by to mohlo navýšit obrat, eh, prodej eh, v našich zemích i v Evropské unii. A ještě jedna věc, kterou chci zdůraznit. Ty nezemědělské chráněné výrobky, které budou mít ochranou, ochranné označení původu. To jsou věci, které nelze potom přemístit. To jsou udržitelná pracovní místa na daném území protože ten produkt je bytostně pak spjat s tímto územím a nelze ho jen tak delokalizovat někam jinam mimo toto území. Takže to by představovalo, to by skýtalo obrovské výhody eh, i z hlediska pracovních míst, kdybychom rozšířili tu ochranu na nezemědělské výrobky. A eh, pak tedy otázka eh, padělání tímhle úplně padělání nezabráníme. Podívejte se, co se stalo s těmi zemědělskými produkty. Když nějaký velmi dobrý výrobek eh, v naší zemi byl chráněn, no tak okamžitě ho všichni napodobovali, aby, eh, eh, aby ho mohli také prodat. Ale nicméně ta reputace může vést ke zvýšení prosperity daného regionu a k vytvoření pracovních míst, která nelze přemístit jinam. Děkuji. A nyní byl Jana Borzan. Děkuji. A děkuji eh, za tento, eh, tuto velice eh, vyčerpávající zprávu, která doufám, že Eh, vyústí v konkrétní legislativní kroky komise. Je tu několik důležitých otázek, které eh, vyřeší toto, tento druh zeměpisných označení. Zeměpisná označení původu by mohla vytvořit až 4 miliony pracovních míst eh, pro lidi, kteří pracují v nejchudších oblastech Evropy. Tam jsme to říká Zelená kniha komise. Zvýšilo by to také důvěru Eh, spotřebitelů v nákup autentických produktů. Falešné využívání eh, zeměpisných označení představuje velkou ekonomickou škodu. Ten boj s paděláním je dlouhý a drahý, ale je naší povinností chránit ty malé a střední podniky, které jsou páteří evropské ekonomiky. Ochrana nezemědělských eh, produktů se stává významnou okolností a podmínkou dohod o, obchodu s třetími státy. Třeba může-li Indie eh, chránit eh, eh, design tedy svých látek, proč bychom my nemohli chránit důležitá kulturní dědictví, jako je třeba chorvatský zlatovec, což je určitý druh krajky, proč bychom to nemohli chránit na evropské úrovni. A jako poslední na seznamu je Virginie Rozia, která je také zpravodajkou v Jury zprávě z vlastní iniciativy. Děkuji, paní předsedkyně, jsem zpravodajkou ke eh, zprávě. Naslouchám s velkým eh, zájmem eh, slovům našich kolegů, už jsme měli možnost si vyměňovat názory na toto téma. A musím říci, že není to samozřejmě ještě přijaté eh, rozhodnutí, ale zdá se, že směřujeme podobným směrem. Eh, myslím si, že v, již v tom návrhu zprávy a pak ještě víc v konečné eh, verzi budeme schopni skutečně tu představit určité Eh, odpovědi zeměpisná označení mají ovšem jasný vztah s dalšími znaky duševního vlastnictví. Takže tady mají plň, klíčovou roli úřady, eh, zodpovědné eh, orgány za ochranu duševního vlastnictví, ale musím říci, že když tu slyšíme slova paní Biankovská, to nás veli, velmi povzbuzuje, to, co řekla paní komisařka, ta, eh, ta hlavní výzva bude koexistence s dalšími známkami duševními vlastnictví, jako jsou ochranné známky. Jaké, jak to bude fungovat s již stávajícími mechanismy, které nemůžeme zničit v těch členských státech. Ale určitě je to evropský systém, který představuje přidanou hodnotu pro podniky i na evropské, i na mezinárodní úrovni. Zpravodaje INTA pracují na tom, aby pod, zdůraznili si eh, přidanou hodnotu takového systému v rámci uzavírání mezinárodních dohod o obchodu. Takže jsem ráda, že jsme se pustili do této práce. Eh, gratuluji paní zpravodajce i všem eh, ostatním. A samozřejmě bude to relevantní i v kontextu ochrany spotřebitelů. Děkuji. A nyní Nikola Dante na uzavření diskuze. Ma io ringrazio intanto tutti degli interventi, è stato un eh, Děkuji eh, všem eh, řečníkům. Byla to kvalitní debata a já tedy předpokládám, že od vás připlynou pozměvací návrhy, abyste ten text ještě dále zdokonalili. Myslím, že tady ještě je hodně na čem pracovat a také mnoho z těch technických aspektů eh, je také poměrně složitých. Několik řečníků, také pan Jong je mezi nimi, konstatovali, že administrativa bude velmi složitá, jak jsme se přesvědčili už v zemědělství. Takže eh, jakmile budeme mít legislativní text, eh, měli bychom se postarat o to, aby systém byl jednoduchý a efektivní, tak eh, aby bylo možné zohlednit také technologické aspekty tradičních produktů. Není nutné dodržovat eh, starší postupy, eh, samozřejmě lze lecos inovovat, eh, poněvadž i výrobní postupy se mohou z, jaksi modernizovat. Já se domnívám, že v tomto výboru, ale také v Celkově eh, v parlamentu vysíláme signál komisi, abychom eh, dostali text, který je tedy legislativní a zároveň optimální. A eh, určitě bychom si přáli reflektovat ty návrhy, o kterých hovořila mimo jiné Virginy. Takže já se eh, domnívám, že my vysíláme jasný signál, že chceme, aby to, co v Evropě se produkuje, produkuje aby bylo chráněno, aby to nemuselo ustupovat eh, něčemu jinému. Takže Nevím, jestli je to přímo v mé kompetenci, ale chci říci, že pro pozměňovací návrhy máme termín 13. květen, pokud se nemýlím, a ve 4. 4. června pak dojde k diskusi a na konci června to bude prohlasováno. Takže já doufám, že se nám to podaří vytvořit tak, aby to mohlo potom jít eh, do dalšího, další výboru. Takže ano, děkuji ke stanovisku k možné rozšířené unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Chci ještě připomenout, že zítra budeme zasedat od 9 do 12.30, přičemž hned ráno přivítáme komisaře Oettingera, zodpovědného za digitální společnost. Děkuji vám.